A warm welcome, uh, dear colleague. Vítám vás, kolegové, pokud mi dovolíte tak začneme dnešní důležité odpolední setkání. Já jsem předsedou výboru Libe a jsem velmi rád, že zde mohu přivítat kolegy z národních parlamentů a také všechny velevážené hosty na tomto velmi důležitém zasedání, které se týká těch dvou velmi důležitých eh, globálních eh, paktů. To znamená, je to velmi důležité v rámci tohoto procesu a také dopadu, které má toto téma na nás všechny. Je to velmi aktuální téma, je to velmi pro nás důležité, že dnes tu s námi sedí i zástupci národních parlamentů. A v rámci svého úvodního slova také budu samozřejmě vítat také eh, spoustu velmi důležitých hostů a vítám samozřejmě, jak už jsem už přivítal všechny členy národních eh, parlamentů. Eh, odpoledne na, bude paní Wikström předsedat tedy druhý blok. Vážení členové národních parlamentů, panelisté, Vítám zde také komisaře OSN. Je mi opravdu úctí, že mohu zahájit toto meziparlamentní setkání společně s mými s mými kolegy jako Dubravkou Švicou a místo předsedou výboru pro zahraniční záležitosti. Takže vítám vás, vítám vás samozřejmě všechny a vítám také všechny členy AFETu. Kvůli klimatickým podmínkám v Sofii paní Grozdanová, předsedkyně výboru pro zahraniční záležitosti Národního schromáždění Bulharska, se nemohla dostavit. Opravdu klimatické podmínky v Sofii jsou velmi špatné a i z toho důvodu tedy ta druhá část, té druhé části bude předseda paní Cecilia Wikström. Já jsem tedy velmi rád, že vás mohu přivítat na tomto důležitém eh, programu a schůzi ICM protože tady v tuto chvíli máme 33 členů národních parlamentů a komor, eh, kteří se zasupují 19 členských států a také jeden stát Evropského hospodářského prostoru. Toto je jasný ukazatel důležitosti tohoto tématu. Evropský parlament a výbor LIBE eh, konkrétně se hodně soustředili vlastně na oba dva tyto eh, pakty a kompakty OSN. Víme, že v tuto chvíli chvíli máme opravdu výjimečnou příležitost, jak najít způsob řízení a zprávy migračních proudů. Nikdo z nás samozřejmě nepodceňuje důležitost a složitost tohoto našeho jednání. Už v září roku 2016 Evropský parlament se účastnil eh, delegace, kterou předsedala paní Cecilia Wikström, Wikström eh, summitu pro uprchlíky a migranty, který přijal také eh, prohlášení z New York roku. My jsme také tedy eh, se podíleli na přijetí řady aktivit a programů, jejíž eh, snahou je tedy nějakým způsobem přispět do tohoto eh, procesu. A i z toho důvodu vlastně od té doby výbor Libe celý tento proces a ty globální kompakty eh, hodně sleduje. Já bych rád poděkoval všem hostům, kteří nás tedy provází, doprovází na cestě tímto procesem. Dnes máme tu příležitost kolegové z národních parlamentů a ve tedy spolupráci s členy výboru AFED a také ve spolupráci s panem komisařem udělat krok vpřed. My chceme eh, udělat všechno pro to, abychom do celého procesu zaangažovali co nejvíce naše kolegy z národních parlamentů, protože si uvědomujeme, že samozřejmě nejdůležitější a nejintenzivnější debaty probíhají právě na národní úrovni. Prosím vás, eh, z praktického důvodu eh, jsme se rozhodli zajistit opravdu tlumočení do všech oficiálních jazyků Evropské unie, kromě tedy irštiny. Eh, chci říci, že chceme tady zajistit několik eh, paralelních procesů. V rámci prvního bloku budeme hovořit o tom globálním kompaktu a dopadu eh, tedy na naše státy. Takže první bude ten Global Compact on Refugees a druhý bude Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Dva tyto globální kompakty, o kterých jsem už hovořil. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, abychom ve spolupráci, vzájemné spolupráci našli způsob, jakým způsobem řídit tedy a spravovat eh, lidskou mobilitu. Rádi bychom došli ke kolektivnímu procesu, jehož součástí budeme úplně všichni. A doufám, že ta, to dnešní setkání přispěje eh, k nálezu řešení značným způsobem. Eh, chci také říci, že si myslím, že Evropský parlament by měl se účastnit konference, která bude v Maroku v druhé polovině eh, prosince tohoto roku. Myslím si, že je velmi důležité, aby Evropský parlament hrál důležitou roli roli přispěl k tomuto procesu, který se týká migrace a azylu. A v tomto pozitivnímu duchu bych rád předal slova panu Kristiovi. Prosím, máte v tuto chvíli slovo, abyste pohovořil za výbor AFED. So, Claude Moraes, thank you for organizing this uh, Děkuji Claude Morázi za organizaci této mezi, eh, tohoto meziparlamentního zasedání a děkuji také kolegům z vnitrostátních parlamentů že se dostavili na tuto rozpravu do Bruslavy. Jsem rád, že máme příležitost eh, hloubkové diskuse eh, se všemi eh, poslanci z různých zemí EU k tomuto důležitému tématu. Evropský parlament podporuje aktivity eh, OSN, jejímž cílem je vytvořit globální rámec pro migraci a uprchlíky. A my tudíž sledujeme vznik kompaktu velice bedlivě, počínaje eh, summitem v roce 2016 a až po eh, konzultace v, losním, v loňském roce. Budeme úzce monitorovat vyjednávání mezi vládami, která právě začala a my jsme se během těchto jednání sami vyjadřili vyjadřovali, včetně plenárního usnesení, které je připravováno na eh, březnovou plenárku eh, jak eh, uvedl ve své nedávné zprávě generální sekretář, či počet migrantů je kolem 260 milionů osob celosvětově a předpokládá se, že toto číslo naroste. Ozbrojené eh, střety, chudoba, klimatické změny, demografický vývoj a eh, přetrvávající ekonomické rozdíly vedou k tomu, že lidé jsou nuceni odcházet ze svých domovů a hledat lepší budoucnost. Migrace je fenomén, který který prostě nezmizí. Žádná země samostatně není schopná řešit tento problém a je třeba, abychom pracovali společně s ostatními, abychom nalezli cesty, jak řešit migraci a nucené vysídlení e, způsobem, který je ku prospěchu jak migrantům, tak také a uprchlíkům, tak také zemím původu a přijímajícím zemím. Je potřeba nalézt mezinárodní pravidla, která zajistí, že eh, migrace bude probíhat řádným způsobem a že uprchlíci a migranti nebudou vystaveni zneužívání a um, eh, <clears throat> vykořišťování, eh, tak abychom maximalizovali příležitosti mezinárodní migrace. O tom také je globální pakt pro migraci a globální pakt pro uprchlíky. Je to poprvé, kdy vlády zasedly, aby se dohodly na společných principech pro řešení migrace a uprchlíků globálně. Prvotní návrh, který byl zveřejněn před několika eh, týdny eh, vymezuje základní principy a závazky a že je dobrým eh, základem pro mezivládní jednání. Doufám, že uslyšíme zajímavé příspěvky všech hovořících a zástupce národních parlamentů. Děkuji. Pan No Kristývy, který je zde za výbor a AFET, a který se, který se bude účastnit vyjednávání obou těchto eh, dokumentů. Eh, vidíte také ze seznamu řečníků, jaká je důležitost, kterou přikládáme tomuto procesu a eh, klíčový projev pronese pan komisař Avramopoulos a jsem velmi rád, že je zde dnes s námi s velmi intenzivní intenzivně se účastní celého, celého procesu a děkuji mi za jeho um, úsilí. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, uh, Claude. Uh, Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení eh, poslanci eh, vnitrostátních parlamentů, je mi eh, skutečně potěšením, že mohu s vámi dnes hovořit o probíhajícím procesu. Jehož cílem je do konce roku přijetí globálního paktu k uprchlíkům OSN a jehož cílem je bezpečná řáda a řádná migrace. Jsem rád, že jsou tady zástupci OSN, UNHCR a dalších eh, organizací. Nacházíme se v klíčovém okamžiku mezinárodní spolupráce a tento moment bude definovat dědictví, které po nás zůstane pro následující generace. Eh, máme zde jedinečnou příležitost eh, rozvinout širší základnu porozumění a schody na tom, jak humánně a efektivně řídit migraci, a to společně, a jak ji řídit nyní, ale jak ji řídit také do budoucnosti. Evropská unie má eh, klíčovou úlohu, důležitou úlohu v tomto ohledu. Eh, minulý týden jsem byl v New Yorku, kde jsem se setkal s eh, generálním sekretářem Antoniem Gutierrezem a Eh, za OSN a také zvláštním zmocněncem pro eh, migraci a také eh, předsedou valného shromáždění slovenským ministrem zahraničních věcí. Všichni tito zástupci očekávají, že bude Evropa hrát vedoucí úlohu v těchto jednáních. Za poslední tři roky mm, byla Evropská unie posílila svoji spolupráci s klíčovými partnerskými zeměmi, protože je to v našem zájmu, abychom konsolidovali tuto globální celosvětovou spolupráci. Proč je to v našem zájmu? Proč je tomu tak? Za prvé proto, že naši občané chtějí, abychom lépe řídili a zvládali migraci. Požadují to od nás a mají na to právo. Za druhé proto, že toto není odpovědnost jednoho státu ani jedné Evropy, ale je to globální odpovědnost. A za třetí je tomu proto, že musíme být lépe připraveni na budoucnost. Je možné, že se setkáme v budoucnosti s dalšími krizemi, ale nesmíme se eh, do těchto krizí dostat na nepřipraveni. Tak tomu bylo před několika eh, lety, kdy byla Evropa vystavená nebývalému eh, náporu přílivu uprchlíků a nebyla na to připravena. Je také vzhledem k tomu, že ta situace je nadále křehká, je také naší Eh, povinností ještě více posílit naše odpovědnosti. Eh, s ohledem na ten pakt, eh, Tady je třeba nalézt správnou rovnováhu, takovou, jakou jsme také vložili do naší všestrané migrační politiky. Přístup, který spo- jsme společně za poslední tři roky v Evropě připravili, je přístup, který přináší výsledky určitě se stalo to, že vle, eh, pří, příchod eh, migrantů klesl v roce 2017 o 20% ve srovnání dokonce s rokem 2014 před krizí. Naše vnější hranice je lépe chráněna, lépe spravováno. Bez podpory spolupráce třetích stranů, stran by to nebylo možné. A ta spolupráce se zlepšila, zejména například s Tureckem. A e, také počet žadatelů o azyl poklesl o a, pokleslo 50% a členské státy zrychlily jejich vyhodnocování. My jsme tedy pokročili v tom, abychom bezpečným a řádným zákonným způsobem přijímali migranty. A to by se mělo odrazit v těchto budoucích paktech. Zároveň však diskuse k globálnímu paktu eh, by se měla stát příležitostí změnit vnímání či informace, které o uprchlících zaznívají eh, v Evropě i globálně. Tady chci zdůraznit, že se velmi spoléhám na vás, na poslance Evropského parlamentu a také na poslance vnitrostátních parlamentů, abyste tyto uh, informace založené na faktech předávali občanům. Informace, které jsou založené nikoli na mýtech. A k, tomto, k tomu mám několik poznámek ke každému z těch globálních paktů. Dovolte mi, abych začal tou globální dohodou o uprchlících počet eh, lidí, kteří byli nuceni k odchodu ze svého domova, už překročilo číslo 65,6 65, milionů obyvatel. A tady toto obrovské množství uprchlíků, které vlastně v posledních letech narůstalo, tak buďme k sobě upřímní. Tady potřebujeme jednoduše úspěšnou dohodu, která je historickou nezbytností. Evropská unie i nadále zůstává mobilizovaná ve chvíli, kdy se dívá na zdroje či důvody příčiny těchto, tohoto nuceného přesidlování, eh, které většinou souvisí s konflikty. To znamená, snažíme se věnovat těmto příčinám, ale je jasné, že to všechno dlouho trvá. Například konflikt v Sýrii. Je jasné, že vyřešení této situace si bude vyžadovat mnoho let. Nicméně v tuto chvíli ale je třeba převzít globální zodpovědnost a zajistit solidaritu ve chvíli, kdy se budeme snažit pomoci těmto nuceně vysídleným osobám. Takže tady máme tedy tuto globální dohodu o uprchlících, která musí najít nějaké udržitelné řešení, které musí zajistit také to, aby lidé nebyli nuceni k odchodu ze svých domovů, aby nebyli pronásledováni. Tato globální dohoda by měla zajistit lepší sdílení zodpovědnosti mezi státy. Evropská unie rozhodně takovýto cíl podporuje. Vycházíme z naší zkušenosti z posledních let a víme, že musíme vytvořit mechanismy, které budou schopny eh, se postavit těmto kritickým situacím. A to ne pouze na území Evropské unie, ale i mimo ní. Evropská unie plní své závazky. V roce 2016 672 tisíc lidí získalo ochranu v EU. To je, jsou čísla pro eh, rok 2017. Tedy v, tedy v roce 2017 to bylo 382 tisíc lidí, hlavně tedy Syřanům a Iráčanům. A ve stejné chvíli jiné státy, hlavně na Středním východě a v Africe, pomáhají či poskytují ochranu ještě daleko většímu počtu uprchlíků a je naší povinností a i zájmem těmto zemím pomáhat. A v tomto ohledu je třeba říci, že dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem je dobrým příkladem, jak moci pomoci státu, který má na svém území více jak 3 miliony uprchlíků. Evropská unie a její kapacity na pomoc uprchlíkům v Turecku počítá se, se sumou 3 miliard euro. A tento nástroj se ukázal jako správný. Je to prostor, který, tedy nástroj, který zprostředkovává humanitární pomoc, vzdělání, zdravotní pomoc a také sociálně-ekonomickou podporu uprchlíkům a také jejich hostitelům v Turecku poté, co lidé utečou z válečné zóny, jdou v podstatě na, na své cestě eh, tam, kde si myslí, že najdou mír. A pro nás je velmi důležité, abychom zajistili, že se lidé nebudou vydávat na chatrných bárkách přes moře a nebudou se vydávat eh, do rukou pašeráků a převaděčů. Já vítám všechny mechanismy a nástroje, které jsou v tomto eh, zero draftu, který má pomoci tedy vyřešit tuto situaci. Potřebujeme také podpořit eh, taj, ty legální právní nástroje, tak, abychom ubrali na zátěži těm státům, které jsou vystaveni této krizi posledních měsících a letech Evropa tady udělala velký pokrok. Prostřednictvím implementace schématu přesidlování eh, z roku 2015 eh, dohoda mezi Tureckem a Evropskou unii z března 2015 16 došlo k přesídlení více jak 26 tisíc uprchlíků. Ale samozřejmě, že musíme v těchto snahách pokračovat. Potřebujeme přesídlit více jak 50 tisíc dalších uprchlíků v následujících dvou letech. A prostřednictvím této globální dohody více států na celém světě by se mělo angažovat v těchto snahách. Musím říci, že je mi líto, a to nemohu popřít, je mi líto, že Spojené státy americké se rozhodly na této dohodě neparticipovat. Opravdu velký, velký, skvělý stát, který má ve své historii opravdu velmi dlouhou tradici právě přijímání a přisidlování uprchlíků. Také vítám všechny operativní opatření, která se týkají právě přijímání a readmise lepší, lépe koordinovanější postoj, přístup je lepší pro bezpečnost nás všech. To znamená, potřebujeme řádnou kontrolu těch nově příchozích, potřebujeme také zajistit dobré využívání těch databází, tak abychom lépe mohli spravovat a řídit uprchlické toky a lépe odpovídat na potřeby těchto lidí. To je naprosto klíčové pro to, abychom byli schopni identifikovat zranitelné uprchlíky a hlavně děti a těm také podali nebo poskytli řádnou pomoc. Podstatou této dohody pro uprchlíky je samozřejmě to, že jej musíme zajistit řádnou budoucnost. Ano, ano. My jsme už vyvinuli opravdu velké důležité snahy. Eh, snažíme se pomáhat uprchlíkům, ale také sousedním eh, státům těchto eh, válkou postižených zemí. Ale to samozřejmě bohužel není všechno. Například krize Rohingů, ta nám připomíná, že neexistuje pouze jedna krize, ale že paralelně se odvíjí na celém světě mnoho paralelních krizí a my musíme být na ně připraveni. A tím se dostávám k tomu globálnímu paktu o bezpečné a řízené e, a legální migraci. Víme, že v posledních letech je mnoho lidí na útěku a my nesmíme zapomínat na to, že většina lidí na útěku v tuto chvíli neutíká z konfliktních zón. To znamená, že tady mobilita, mobilita bude prostě jedním z hlavních rysů naší budoucnosti. Je pravda, že budoucí historikové se jistě na naší dobu budou dívat jako na dobu éru mobility. Nicméně, ta otázka, která v tuto chvíli vyvstává, není to, jak tyto proudy zastavit, nýbrž jak je lépe spravovat a řídit. Ještě před dvěma eh, lety eh, pamatuju si, že dva facilitátoři, kteří připravovali tento globální pakt, který měl zajistit bezpečnou eh, řízenou legální migraci, Eh, se už těmito otázkami zabývali a já jim opravdu děkuji za tento velmi vyvážený návrh, který si myslím bude tvořit velmi dobrý vyvážený základ pro naše vyjednávání. Sdílím s nimi ten názor, že tento globální pakt může být efektivní pouze za předpokladu, že budeme rozlišovat mezi legální a nelegální migrací. Abychom učinili ještě jeden krok vpřed, tak všechny státy musí v rámci tohoto globálního paktu uznat, že za prvé státy budou muset připustit přijímání eh, lidí na své území, dále Eh, státy budou muset přijímat své státní příslušníky, kteří se snažili migrovat nelegálně. Dámy a pánové, těžko můžeme ignorovat demografický růst, ale zároveň nemůžeme ignorovat také ekonomickou situaci legální migrace a její lepší e, zpráva a řízení je rozhodně součástí řešení. Pokud se nám podaří to všechno řádně uřídit, tak by to mohlo mít opravdu velmi důležitý pozitivní dopad na naše hospodářství i společnosti. A mělo by to dobrý dopad tedy nejenom na uprchlík samotné, ale na nás na všechny. A to je také důvod, proč spolupracujeme s členskými státy na tom, abychom měli zacílené pilotní projekty pro legální migranty z určitých třetích zemí. Zároveň ekonomická situace v těch hostitelských státech a jejich integrační kapacity musí být také zohledňovány, stejně jako, socioekonomickou, eh, stejně jako socioekonomická situace v těchto státech. Také je třeba se vážně postavit boji se nelegálním zaměstnáváním. Protože toto je e, práce, která v podstatě využívá právě zranitelnosti uprchlíků. Musíme musíme být také k sobě upřímní, musíme být realističtí a pragmatičtí. Ti, kteří nemají právo na to zůstat na našem území, by měli být co nejdříve navráceni do svých zemí. Naši občané od nás očekávají, že toho dosáhneme. Budeme schopni zachovat, uch, uchovat a zachovat si naší pohostinnost pro ty, kteří to potřebují, pokud tato pohostinnost nebude zneužívána těmi, kteří na ní nemají právo. Tento globální pakt se má tedy zabývat otázkou řízení legální migrace. Musí také respektovat eh, jako rámec eh, mezinárodní spolupráci. Je třeba, aby také tento pakt zcela jasně formuloval, zodpovědnost, které se musí zjistit všechny státy v oblasti přijímání svých vlastních státních příslušníků. Evropská unie už jednala s představiteli Bangladeše, Etiopie a jiných států o readmisích. Globální pakt o migraci je něčím, co by i mělo nadále takové, takováto vyjednávání posilovat. A je třeba si uvědomit, že ti, kteří mají právo na to zůstat v našich zemích, ať už to jsou uprchlíci nebo jakýkoliv jiní legálně u nás žijící migranti, musí, musí mít místo v naší společnosti. Musíme investovat do integrace. A to ze sociálního ekonomického hlediska bude rozhodně v našem zájmu ve chvíli, kdy chceme zajistit soudržnost našich společností. Milí kolegové, nemůžeme v tuto chvíli ztrácet čas. A tyto dva globální pakty přichází opravdu v správnou chvíli. Já bych rád vyjádřil své poděkování Klódovi. Je to opravdu velmi důležité. Je to opravdu velmi důležité, abychom se této otázce věnovali. Musíme být odvážní, musíme být ambiciozní, ambiciozní do budoucna. A to jak z hlediska politického, operativního, tak také finančního. Evropská unie a její členské státy musí hovořit jedním hlasem. Musí hovořit jedním hlasem na mezinárodní úrovni i v souvislosti s těmito dvěma globálními pakty, tak aby byly přijaty do konce tohoto roku. Je v našem zájmu, abychom dosáhli souladu a souhlasu na mezinárodní úrovni v souvislosti s tím, jak se této otázce postavit. Já spolehám také na vás všechny, že se budete v tomto procesu dialogu eh, konstruktivně angažovat. Já jistě budu i nadále Evropský parlament informovat, tak jak také vždy činím, o pokroku vyjednávání a rád se k vám opět vrátím, abychom se i nadále bavili o tomto velmi důležitém tématu. Thank you very much indeed, Děkuji, pane eh, komisaři. Já ve světle toho, jak jsou důležité tyto eh, věci a vzhledem k tomu, že, jste, že je důležité potrhnout, jak eh, soudržní musíme být při přístupu k ním a také o to, jak důležité jsou oba tyto eh, pakty. Přejdeme nyní k první části našeho zasedání, která nás povede k diskusi s poslanci vnitrostátních parlamentů. Tak ještě předtím představím zástupce OSN, a e, různých neziskových e, organizací, kteří budou e, tvořit ten první panel a chtěl bych ještě jednou poděkovat panu komisaři. Prosím tedy o chvilku strpení, kolegové, a hned budeme pokračovat. So, colleagues, as um... Abychom se dlouho nezdržovali, tak eh, se já pustím do eh, úvodu, tak jak se kolegové v mezidobí zde eh, připraví. Mm, vítám vás zde všechny a První eh, část, eh, první blok je mm, eh, po té, co skončí, tak budeme hovořit s poslanci jak Evropského parlamentu, tak národních parlamentů a bude Eh, za eh, Evropský parlament vystoupí paní eh, Mecola a paní Kienge, pokud jde o nás celostní přístup. Ale před touto diskusí bych rád uvítal zvláštní hosty, kteří nás seznámí se svým pohledem na věc a na tedy připravovaný globální pakt a seznámí nás tím, kde vnímají velký pokrok. Jsem rád, že se s námi účastnili tohoto procesu Kosova nejsou tady poprvé. Je to pan Volker Terk, který je zástupcem Vysokého komisaře pro ochranu v rámci UNHCR, pana Leona Ranieto Leona, který je ve vedení jedné jednotky eh, organizace ECHO, potom Aspasi Papadopoulou, eh, zástupkyně Evropské rady pro eh, uprchlíky a pan Fabio Baggio, který je Eh, který je náměstkem ministra pro migranty, uprchlíky a eh, Eh, další záležitosti. New Yorkská deklarace, jak bych si dovolil připomenout, volá po praktických eh, aspektech. Ta eh, verze nula globálních paktů a chtěl bych zmínit, že jsem se setkal s těmi, kteří se účastnili přípravy, je tento, tato nulová verze má dvě části a všichni eh, řečníci se k tomu budou vyjadřovat k obou těmto návrhům, obou těmto nulovým eh, verzím a eh, předtím, než tedy se pustíme do diskuse, tak nejdříve poprosím naše panelisty a první je Volker Terk, který je zde za UNHCR a chci slyšet z jeho úst, jakým způsobem UNHCR k problému přistupuje. Děkuji, pane předsedo Morasi, vážení eh, poslanci, dámy a pánové, jsem potěšen, že mohu s vámi jako s poslanci hovořit o této velmi zásadní otázce, která je Eh, otázkou, kterou eh, Evropa musí řešit, ale není to jenom Evropa, je to celý eh, svět. Nicméně jsem rád, že můžeme spoléhat v této věci na vaší podporu, nejenom vaší osobní, pane Morási, ale také Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. I meziparlamentní unie se velmi intenzivně věnuje otázce jak migrace, tak uprchlíků. Já se zavěř, zaměřím, jak je to zřejmé, na globální pakt o uprchlících. A předtím, než se pustím do detailů, tak bych rád nastínil kontext. Částečně o tom hovořil již pan komisař Avramopoulos, ale já bych tento kontext chtěl nastínit z pohledu naší organizace UNHCR. Eh, při této diskusi eh, totiž nesmíme na ten globální kontext zapomínat. Vidíme totiž nárost v objemu, komplikovanosti a mm, rozsahu eh, nuceného vysídlení. To můžeme dokázat čísly, ale ukazuje se to také tím, že toto nucené vysídlení trvá po delší eh, eh, dobu. Pokud mluvíme o těch 22 milionech lidí, tak jsou to lidé, kteří prchají před eh, skutečným násilím a poškozováním práv. Eh, je tady zároveň provázanost s klimatem a zhoršováním životního prostředí. Třeba, že toto samotné není s pouštěčem té, eh, toho přímo, přímého vysídlení, tak to hraje určitou roli, zejména v afrických zemích, jako je Somálie, v celém africkém rohu. Dále je důležité si v evropské diskusi uvědomit, že ty země, které jsou nejvíce dotčeny touto, eh, to, touto, tímto uprchlictvím, nejsou v Evropě, jsou na jich od eh, Evropy a 82% nich jsou z velmi, ve velmi chudých, jsou velmi chudé země a mají sami spoustu eh, problémů sami. Například do Ugandy přišlo mnoho milionů lidí z Jižního Sudánu. Co to pak znamená pro infrastrukturu a pro komunikaci? reality země, která je sama nevyvinutá, která musí nabídnout humanitární a rozvojovou pomoc. Takže další statistické číslo je to, že 60 všech uprchlíků jsou vlastně dnes v deseti hlavních hostitelských zemích. To ukazuje nevyváženost toho globálního systému. Eh, není to jenom otázka uprchlíků a o, jsou tady také vnitřně vysídlení lidé, těch je kolem 43 milionů a eh, odhadovaných 10 eh, milionů bez příslušenství. Tak jak jsme právě slyšeli o panu, od pana komisaře v kontextu Bangladešu a Myanmaru, kdy jsou uprchlíci Rohingové, kteří uprchají do Bangladeše, do Bangladeše, Eh, není to eh, jen, je to také v důsledku marginalizace, diskriminace a toho, že jsou vlastně zbavováni státní příslušnosti. A kvůli tomu v roce 1946 jedno první eh, usnesení generálního eh, valného zhromáždění bylo v tom smyslu, že otázky uprchlíky jsou mezinárodní povahy svým rozsahem a způsoby eh, řešení, které tež musí být mezinárodní. A toto uznání eh, toho eh, mezinárodního rozměru přišlo tedy, jak říkám, velmi brzo a bylo velmi jasným uznáním potřeby něco činit kolem uprchlíků. A od roku 1946 jsme zaznamenali eh, nárůst solidních právních i provozních rámců, které umožnily reagovat na situace uprchlíků. Není to jenom legální právní a institucionální rovina, ale eh, je to také vznik našich organizací, jak je eh, UN HCR nebo zvláštní organizace věnovaná palestinským eh, uprchlíkům. A poslední vývoj je právě New Yorkská deklarace, kterou jste nedávno zmínil. A New Yorkská deklarace dala vzniknout dvěma procesům a dvěma produktům. A procesy a eh, tyto produkty, jeden se týká uprchlíků a druhá, druhý bezpečné řízené a legální eh, migrace. Pokud jde o uprchlící, byl to vysoký komisař OSN pro uprchlíky, který měl měl na základě praktické aplikace rámce eh, komplexního řešení v celé řadě zemí, prostě na základě té praktické aplikace a praktických zkušeností, na základě konzultací se všemi stranami, členský státy, eh, občanskou společností, parlamenty, eh, církvemi, měl tedy navrhnout, přijít navrhovaným textem a nyní se dostáváme do poslední třetiny tohoto procesu, po tom, co jsme se poučili eh, v těch 13 zemích, kde se ten rámec aplikoval. Měli jsme pět neformálních tematických rozhovorů v, Žene, v Ženevě, eh, probíhaly také regionální konzultace a začali jsme tedy s přípravou toho, té verze 0, eh, která byla zveřejněna koncem ledna a hm, kolem té doby jsme též začali formální rozhovor rozhovory s člen, tedy státy, které jsou členy a s dalšími aktéry, tak, aby ta globální, globální pakt o uprchlících byl obohacen skutečně těmi praktickými zkušenostmi, ale aby také přinesl tu společnou vůli, kterou eh, komisař Avra Mopulos eh, vyjádřila, o které hovoříte i vy v tomto výboru a v dalších výborech která je nezbytná, tato vůle, abychom se dostali dále. Co tento globální pakt o, pakt o uprchlících vlastně navrhuje? V zásadě se snaží uh, Eh, řešit tu mnohaletou, te, mnohaletou nedostatečnost, která zde je. To je sdílení odpovědnosti na globální úrovni. To je to nejobtížnější, s čím, čemu jsme byli vystaveni. A eh, je to zmíněno i v preambuli umluvy z roku 1951, ale nebylo nějak detailně řečeno, co ta mezinárodní spolupráce znamená, co ta globální odpovědnost je, jak ji dosáhnout a jak ji realizovat. To tam žádným způsobem není řečeno a není to nikde detailně vymezeno. Nicméně stavíme zde na mnoha letech, téměř 70 letech praxe, takže globální pakt je skutečně nástroj, který se snaží zakotvit ty fungující a funkční opatření, které mm, e, jsou e, u zemí, které jsou tím zasaženy, protože je tam velký velký příliv uprchlíků a nebo protože je to protrahovaná situace, kdy eh, eh, to se trvá velmi dlouho. To se týká zejména 5,5, 5,5 milionů syrských uprchlíků kde se ta situace protahuje. Eh, tady jde o to zapojit všechny státy, nejenom ty, na které běžně mezinárodní společenství spo, spolehá, to jsou ty darcovské státy, mezi které Evropská unie patří, ale zasahuje to i do do oblastí přesídlení nebo přerozdělování. To je velmi důležitý signál solidarity, který potřebujeme a potřebujeme ho nejenom pro řešení situace, které vám jsou známe či blízké, ale potřebujeme toto i v, té globální, eh, v tom globálním rozměru. Eh, potřebujeme eh, rozvinout osu globálního rozvoje při zapojení Světové banky. To znamená, tady jde o to, aby uprchlíci, zejména pokud dlouhodobě někde zůstávají, aby rozvojová spolupráce přišla co nejdříve v těchto situacích, aby se tedy děti dostaly do škol, aby jim byla poskytována zdravotní služba nejenom pro eh, uprchlíky, ale i pro blízké eh, komunity, tak, aby se ty mm, vysílené komunity staly určitou příležitostí z rozvojového eh, pohledu. Rozhodně se v tomto paktu zaměřujeme na hledání řešení, protože některá řešení se nechází příliš nacházet, zejména pokud jde o dobrovolnou repatriaci, ale eh, právě s důrazem na příčiny, eh, to, co říkal sám generální sekretář, prevence, hledání kreativních způsobů, jak, jak řešit ty příčiny, ty, ty eh, základní příčiny, doufáme, že se nám podaří eh, dosáhnout větší podpory mezinárodního společnostní. Globální pakt o uprchlicích není právně závazný, není to nová úmluva, není to eh, nová smlouva, ale bude mít politický dopad, protože bude eh, přijat všemi 193 členy OSN a pokud bude přijat, tak to bude skoková z, z, změna v tom um, ohledu, jak mezinárodní komunita spolupracuje eh, se zeměmi, které jsou velmi dotčeny. Tím se dostávám to, co, jste, to, co je obsahem i vaší eh, práce pro nás, je klíčové, abychom získali co největší vyjádření podpory, aby eh, bylo jasné, že ten, ta globální povaha je eh, známa a že, Evrop, že eh, že od vás by mělo zaznít, že Evropa je nedílnou součástí toho, že od toho není nějak separovaná, že instituce, zejména komise, jsou připraveni se, připraveni se účastnit a Eh, je třeba dále zajistit, že je zde eh, předvídatelný a dobře, finan, eh, dobře zajištěný finanční nástroj. Evropský parlament má rozpočtový dohled při, nad víceletým finančním rámcem a je třeba zajistit, aby to, co začala komise ve svém rozpočtové přípravě, aby toto bylo dotaženo v tom smyslu, že bude předvídatelná finanční podpora podpora, protože potřebujeme zde eh, vyslat velmi eh, jasný eh, signál, protože to, co zaznívá u těch hlavních hostitelských zemí, je to, že sice je to pěkné, mm, pěkná verze nula, ale že potřebují slyšet větší závazek, pokud jde o sdílení těch odpovědností a pokud se dá něčeho v tomto dosáhnout, tedy předvídatelnost těch finančních prostředků, jak v oblasti humanitární pomoci, tak v v oblasti rozvojové pomoci, to je důležité. A pak je tu otázka přesídlování a, pře, a doprovodných opatření. Tady zatím jsme úplně na začátku toho, co je potřeba. Eh, nepotřebujeme tyto, tato opatření nejenom ve, ve Středomoří, ale také ve Střední Africe, také v Syrii, kde ti nejzranitelnější potřebují najít nějaké třetí místo v třetí zemi, které je bezpečné a doufáme, že od eh, parlamentů zazní, že to nejsou jenom uh, Eh, že to je jenom několik tisíců, ale že tady je skutečně příprava vyjádřit solidárně a solidárně k tomuto přizpůsobovat. Já Eh, zejména v výboru LIBE se hovoří o společném asilovém systému. Globální pakt se tohoto nijak nedotýká, či pouze jenom okrajově, ale pokud jde o externí solidaritu, tak to vždy naráží na ten společný asilový systém. Nejenom eh, ty vlastní mechanismy, které vy projednáváte, jako jde tedy o přerozdělování, E, to e, tady by měla hrát solidarita dalších členských států zemi a e, hrát roli. A Evropa by měla vyslat jasný signál, že azyl, tak jak je v základní listině, Hm, práv, kde existuje právo na azyl, to je tam zakotveno, že totiž skutečně je z hlediska Evropy klíčová hodnota, kterou, eh, která se odráží v těch eh, vašich diskusích. Ehm, budeme konzultovat nadále v následujících měsících eh, s členskými zeměmi. Doufáme, že do července bude existovat verze první a doufáme, že ta klíčový úkol, totiž nalézt rovnováhu mezi tím, že to je nezávazný dobrovolný eh, dokument a na druhé straně tím, že je tady potřeba vyslovit a ukázat závazek nést odpovědnost uh, a sdílet odpovědnost těmi zeměmi, které jsou nejvíce dotčeny, že toto, toto rovnováhu v našem návrhu e, najdeme a to bude velmi e, obtížné tuto rovnováhu najíst a stojí tento úkol před námi v následujících týdnech a měsících a počítáme, spoleháme, že Evropský Evropa a Evropský parlament budou hrát i nadále, protože hráli tak i v minulosti hrát důležitou úlohu při hledání této rovnováhy. Děkuji za tuto perspektivu OSN. Kolegové, až eh, budeme diskutovat, tak eh, tady se obracím na příslušníky národních parlamentů, takže prosím, máte tady tyto lístky. Máme již tady několik lidí na seznamu, tak ale mm, mm, musíme skončit s tímto panem 16.15, takže, eh, takže ono se to věřte mi, že stačí 8 eh, minut eh, na projevy, stejně potom už lidé neudrží pozornost tak, abychom mohli eh, mít i diskuzi, takže vidím ještě, že se zvedají ty lístky, tak je předejte vysierům a seznam za pět minut uzavřu. A teď se, se paní Lieta Leon z DG Ecosec. Nie to Lyon, já se omlouvám. Aha, já, já se omlouvám. Já se omlouvám, takže 8 eh, minut určitě se vám také podaří, bude vám to stačit. Děkuji, pane předsedo, vážení členové eh, Evropského parlamentu a národních parlamentů, milí přednášející, děkuji, že jste pozvali i Evropskou komisi, aby se zúčastnila mm, tohoto vašeho zasedání. Na začátku chci poděkovat za tuto iniciativu, už to řekl pan komisař, ale vůbec eh, on, vaše iniciativa uspořádat tuto konference, to je velice aktuální po té, co eh, byly zveřejněny tyto dva pakty a kdy se vlastně začnou diskuze o těchto paktech. Stejně jako pan komisař Avramopoulos a pan mm, i jak zásobce HCR řekl, takže skutečně děkuji Evropskému parlamentu, že se tak angažujete v těchto dvou otázkách, které pak ty řeší. Takže deklarace OSN, která se týká migrantů z roku 2016, tak to byl milník při rozvoji globální reakce na migraci a nucené vysídlování a mezinárodní společenství se zavázalo, že zlepší řízení operace a že bude eh, solidárněji řešit situaci uprchlíků a počty uprchlíků a žadatelů o azyl eh, jsou velice zarážející, obrovské, jak řekl jste zástupce. A jak to vypadá, ještě porostou v důsledku nových konfliktů a těch starých nevyřešených globální pakt pro uprchlíky, tehdy je jedinečnou příležitostí, jak zlepšit efektivitu, účinnost a udržitelnost eh, této odezvy eh, na situaci uprchlíků. Z dlouhodobého pohledu Evropská unie je klíčovým partnerem pro UNHCR při řešení situace s uprchlíky již léta, například eh, teď velká podstatná část rozpočtu komise se věnuje právě na řešení situaci nuceného vysídlování lidí z Libanonu, z Turecka, v, v Turecku, v, tedy lidí vysídlených do Turecku, do Turecka, eh, Ugandy, Iráku, takže to jenom pár zemí, kde jsme intervenovali. A chci i poděkovat za úsilí, eh, obrovské úsilí ze strany zemí, kam eh, přišly velké počty uprchlíků. Pokud jde o financování, abychom řešili tyto situace vysídlení, tak Evropská unie také i připravila nové politiky v této oblasti. V dubnu 2016 eh, komise přijala sdělení o nuceném vysídlení a rozvoji. A EU se zavázala na summitu v Istanbulu v květnu 2016, e, se zavázala k této politice a mm, za sebou máme léta zkušeností, jak řešit potřeby těchto lidí interně vysídlených e, a i uprchlíků externě vysídlených. A je třeba, aby uprchlíci měli možnost přežít a jejich situace ale je neudržitelná vzhledem k průměrné délce vysídlení a délce krize. Sdělení mm, předkládá takový přístup, jak zabránit eh, tomuto eh, dlouhému kontinuálnímu vysídlování osob a jak řešit stávající situace. I propaguje eh, Eh, zapojení všech aktérů rozvojové pomoci, humanitární pomoci, abychom řešili příčiny a abychom vyřešili situaci uprchlíků v hostitelských zemích. A zde se opírá o opatření tak, aby tyto populace měly možnost žít důstojně jako ti, kteří přispívají eh, do společnosti v té hostitelské zemi. Nyní i Eh, toto eh, sdělení rozpracováváme na nejrůznější situace. Obecné principy jsou zcela v souladu s, eh, s, mm, s, s tím rámcem komplexní s tím rámcem komplexní pomoci a globálním paktem. Globální pakt pro uprchlíky. Zde nechci opakovat, co, co řekl pan komisař, takže dovolte pár obecných poznámek jen. Za prvé, EU uznává ústřední roli UNHCR při e, e, realizaci tohoto rámce a paktu. A zde chci využít příležitosti a e, poděkovat za roli, kterou UNHCR do posud se hrálo v tomto procesu. Za druhé, EU opět se angažuje Eh, mm, pokud jde o realizaci úmluvy o, a o protokolu o uprchlících. Za třetí, EU podporuje i navrhovanou strukturu toho eh, paktu, a to je především již mm, přijatý, mm, přijatá, ta, přijatý ten eh, komplexní rámec pro reakci na řešení uprchlické situace. A pokud jde o program akcí, zde Eh, jsme eh, rádi, že eh, se bere do úvahy komplexní situace těchto uprchlíků, to znamená řeš, především otázka řešení příčin, solidarita, společná odpovědnost, zapojení nejrůznějších subjektů a udržitelné řešení. To je klíčové a to by mělo být i Eh, zakotveno v tom globálním paktu. V příštích měsících EU mm, zahájí konstruktivní diskuze a konzultace a skutečně doufáme, že celý tento proces se povede k úspěšnému přijetí globálního paktu pro uprchlíky, což je nástroj, jak řekl pan komisař Avramopoulos, který je teď potřebný více než kdy jindy. Děkuji a doufám, že jsem dodržela aspoň těch 8 minut. Ano, děkuji. Ano, podařilo se vám tedy říci to, co by řekli ve 12, takže děkuji za toto disciplínu a navíc ještě nás čekají otázky. Já bych rád, aby i panel mohl odpovídat na otázky poslanců. a já nebudu dělat dlouhé závěry, slibuji. A nyní paní Papadopouli z Ekry. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozvání na toto parlamentní zasedání a vy jste mě pozvali, abych eh, mm, řekla, jaká je naše perspektiva a mm, tedy mm, jaký je náhled eh, eh, nevládních organizací. A za prvé musím říci, že uznáváme obrovské úsilí UNHCR, a ten pokrok směrem k globálnímu paktu a velice si ceníme toho inkluzivního zapojování nevládních organizací. Také uznáváme, že i Evropská unie se mm, eh, angažuje více a více, a eh, což je zcela v souladu s přístupem EU k mm, nucenému vysídlení a eh, k vaší humanitární pomoci vítáme tento návrh eh, programu eh, opatření akcí, je komplexní, pokrývá téměř všechna témata, je tam celá řada pozitivních aspektů, za které děkujeme, což ukazuje postupný eh, posun v přístupu společenství, a to především posun od těch táborů detenčních zařízení směrem k inkluzi, k podpoře k integraci, to je velice důležité paradigma, které se tímto mění. A potom, že je, uznává se, že je třeba, aby uprchlíci pracovali, mohli pracovat, což je teď jasný konsolidovaný princip a posilování eh, vztahu s různými rozvojovými organizacemi, jako je Světová banka. To je velice slibné. A zároveň, pokud chceme, aby ten globální pakt skutečně transformoval přístup mezinárodního společenství k ochraně, což doufáme, tak je třeba, aby zde ještě nastaly dvě věci. A to je zaprvé třeba, abychom byli kolektivně ambiciozní, měli ko- kolektivní cíle. A za druhé je třeba, abychom byli trochu více operativní, abychom, aby členské státy věděly, jak prakticky eh, eh, řešit oprchlické krize. Takže dovolte, abych rozvinula tyto dva body. Pokud je o kolektivní cíle, tak ještě bych se podívala k těm, na ty cíle globálního paktu. Eh, takže ten globální pakt by měl řešit to vakuum v tom mezinárodním systému ochrany a měl by, mm, měl by zakotvit sdílení odpovědnosti. Sdílená odpovědnost, to je hlavní věc, hlavní přidaná hodnota. Za prvé, ideálně lepší, je třeba lépe definovat, co to je globální sdílení, od, globální sdílená odpovědnost a jak se to převede do praxe pokud jde o přijímání, admise, podporu v, v, v lokální společnosti, eh, přesídlování, tedy eh, je třeba, aby více států se zapojovalo a přijímalo uprchlíky. Měla by tam eh, bylo více, jak si, měl by, mělo by to být více závazné, tak aby členské státy na sebe brali ty závazky. Ano, takže Olka ví již, co si myslí nevládní organizace. Je pravda. Za druhé jde o to mít, aby to bylo globální, protože zatím ta odpovědnost není skutečně kolektivní. Je třeba zapojovat více států a Eh, eh, většina uprchlíků v podstatě se nachází v rozvojovém světě a evropské státy i jiné samozřejmě také nesou odpovědnost, také by měly být hostitelskými státy, tedy přijímat ty uprchlíky a nejenom dávat peníze. Je tedy kolektivní odpovědnost, která by měla být reflektována v tom programu akcí. A za třetí, potvrdit právo na azyl a non-refoulement tady by ta ochrana měla být silnější, to znamená přístup k lidským právům, ke spravedlnosti, k soudům, e, právo na azyl, právo tedy na žádost na azyl a potom mm, i e, ratifikace ženevské úmluvy a jejich protokolů ze strany všech států. To je Eh, permanentní apel, který vysíláme, takže to by mělo být eh, zakotveno v tomto textu. A víceméně mm, to je ta kolektivní ambice. A za druhé, operativnost. Takže ten návrh teď je takovým hybridem. Kombinuje principy s takovými operativními návody. Bylo by užitečnější možná, kdyby v té revizi, která se teď připravuje, aby se to stalo spíš takovým operativnějším textem, aby členské státy dostaly návod, jak to dělat, jak zvládat eh, ty, eh, eh, tyto situace krátkodobě, střednědobě, dlouhodobě, jak přijímat tyto osoby konkrétně, role so společnosti také v tomto. To je takové moto diskuze a je to zásadní v tomto eh, globálním paktu. A to je třeba lépe eh, hm, tam zakotvit, aby členské státy věděly, jak to mají prakticky implementovat, jak se to má koordinovat, jak hm, systematicky eh, zajistit participaci uprchlíků ve společnosti a také jak E, jaká by měla být role těch lokálních představitelů a podobně. Potom kredibilní monitoring. <clears throat> to již máme, ale mm, mm, my musíme v tom monitoringu mít jasně definované měřitelné cíle. A možná bychom to mohli propojit s SDG a odpovědnost nejenom vůči ta odpovědnost nejenom na straně státu, ale i na straně uprchlíků, eh, protože je třeba jim pomáhat, aby mohli vést udržitelný život v zemi, kde se ocitli. A nevládní organizace rády pomohou při tomto systému monitoringu. A závěrem potom mm, víte, že to řešení musí, být, mm, musí respektovat specifičnosti daných regionů. A e, proto je třeba, aby ty různé regionální organizace, sítě, regionální, sítě organizací, aby měly větší roli. A nakonec, ano, tyto dva pakty se doplňují. Oba říkají, že je třeba mít mechanismus i pro koordinaci protože řada eh, těch témat eh, se týká jak migrantů, tak uprchlíků, tedy obou paktů, a to především v, eh, v kontextu smíšených toků migrace od detence po přijímání, po <clears throat> akce pomoci, záchrany, pomoci dětem a podobně. Ten seznam je dlouhý, takže tyto dva pakty musí souhlasit. Děkuji. Děkuji za tady konkretizaci postoje také ze strany neziskových eh, organizací a teď přecházíme k Fabiovi Vidačovi. Tak to už je po druhé v podstatě. Dávám vám slovo, prosím, máte slovo. Děkuji. Já budu hovořit italsky, takže prosím. To říkám jen kvůli tlumočníkům. Dámy a pánové, především chci poděkovat Klodovi Moresovi, předsedovi výboru Libé, za eh, pozvání, abych mohl také přispět k tématu globálního paktu, k otázce migrantů a eh, eh, to je to, na čem pracuje i svatá stolice, která pracuje na důstojné integraci. Takže Toto meziparlamentní setkání je pro mě takovou příležitostí říci, že naše e, cíle jsou společné, tedy jsou to společné cíle svatého stolce i e, Evropské unie, které obě tyto instituce se zapojily, že chtějí, aby tyto dva, kompakt, tyto dva pakty byly úspěšné a aby bylo možné tedy zajistit bezpečnou migraci regulovanou, regulární. A i je to vlastně přímo pod vedením papeže Františka, který na zasedání sekce pro migranty a uprchlíky e, se k tomu vyjádřil a zmínil 20 bodů, e, které znamenají přijímat, chránit, propagovat, integrovat. To jsou základní mota. A navrhuje se tam celá řada efektivních opatření, které společně jsou e, holistickou reakcí na na tyto každodenní výzvy. A je vhodné připravit jediný dokument pro tyto dva globální pakty na základě konstatování, že migrace je více a více smíšená. Jsou to smíšené toky migrantů i uprchlíků a vlastně ale především jsou to osoby, jsou to lidé, kteří mají základní práva a nescizitelnou důstojnost. Takže Eh, toto eh, i eh, zdůrazňuje příležitost, kterou máme teď, když budeme vyjednávat o těchto paktech způsobem harmonickým, tak abychom adekvátně mohli reagovat na globální migrační složitou situaci. I, takže Hm, eh, proto není eh, těžké tedy uznat v tomto textu, který má jenom 20 bodů, i takové operativní návody, které specificky se týkají osob, eh, které jsou pod mezinárodní ochranou. Jde o celou řadu praktických úvah, které vychází ze zkušenosti místních církví, katolických organizací, ze zkušenosti, které již máme vlastně a které lze použít i v jiných geografických oblastech. Evropská unie a její členské státy mohou určitě Eh, také nabídnout celou řadu svých postupů a mm, praktických návodů, které eh, souzní s těmito 20 body a právě proto sekce pro migranty a uprchlíky má za to, že je zcela zásadní, aby Evropská unie a členské státy do tohoto procesu přispěly. Principy a hodnoty, o které se opírá těchto 20 bodů, představují eh, hlavní body eh, mm, mm, mm, této situace, Eh, která v podstatě i eh, vedla k tomu, že se uzavřela celá řada mezinárodních úmluv. Ještě připomínám slova papeže humanistická Evropa, která chrání eh, lidská práva, demokracii a svobodu, země poetů, filozofů, umělců, hudebníků, literátů, matka lidů i národů, matka velkých mužů a žen, která vždy uměla chránit, bránit a eh, bojovala za důstojnost svých bližních a která eh, eh, proto neustále by měla hrát tuto protagonistickou roli a jiní možná se vzávají tohoto, ale členské státy Evropské unie, které mají tyto tradice, by měly apelovat na mezinárodní společenství, aby reagovalo společně na tyto globální výzvy a pracovali všichni za lepší svět a každý, aby nesl svůj díl odpovědnosti eh, pozornost, eh, kterou si zaslouží žadatelé o azyl a uprchlíci v posledních letech a programy, které byly přijaty v jejich prospěch a legislativní úsilí na národní i evropské úrovni, stejně jako například jako reforma eh, dublinského nařízení. To všechno ukazuje, jak seriózní je tento závazek, který na sebe vzala Unie v oblasti asilu. Globální pakt o uprchlících představuje příležitost, jak zapojit i další státy evropského kontinentu a další kontinenty Eh, aby se zapojili eh, a společně, eh, společně připravili širší a efektivnější odpověď. Děkuji. Um, děkuji. A teď přejdeme okamžitě k rozpravě. Já vám děkuji za vaši trpělivost a v tuto chvíli dáme tedy prostor debatě. Chci říci, že dobrou zprávou je to, že skoro všichni chtějí položit nějakou otázku. Špatnou zprávou je to, že bohužel máme velmi málo času, nicméně vím, že všichni jste členové parlamentu, to znamená, víte, v jaké eh, nezávidění hodné situaci já jsem, to znamená, že jsem si jistý, že mě budete podporovat. A teď tedy vždy to bude poslanec za Evropský parlament a za Národní parlament, za Evropský parlament a za Národní parlament, takže nejdříve první eh, dva, poslan, eh, tedy dva poslanci za Evropský parlament. Děkuji, Klody, za to, že jsi mi dal slovo. Budu hovořit eh, opravdu co nejstručněji. Nicméně samozřejmě ta vyjednávání eh, tohoto návrhu trvají už více jak eh, rok a půl, tak mi dovolte, abych tady aspoň naznačila, jaké jsou tady ty hlavní linie. Chci říci, že rozměry té současné krize jsou opravdu skoro surrealistické, dovolte mi, abych použila toto slovo. Lidé stále umírají, stovky lidí přichází o, žit, o život a my jako politici nemůžeme se k tomu postavit jinak, než zodpovědně a říci, že potřebujeme těmto lidem pomoct. Tito lidé nejsou pouze nějaká vyprázdněná statistika. Musíme změnit eh, mentalitu. Musíme opravdu naléhavě jednat. I tady na půdě Evropského parlamentu potřebujeme mít nějakou udržitelnou dlouhodobou vizi. A jaký byl ten výchozí bod? tohoto návrhu. Musíme vycházet z principu solidarity, protože jakýkoliv holistický přístup k otázkám migrace musí obsahovat opatření, která jsou zamířena na kriminální sítě, které v podstatě zneužívají zranitelnost lidí na útěku. Nicméně i tak je třeba opravdu rozlišovat. To znamená rozlišovat mezi těmi, kteří opravdu potřebují ochranu a mezi těmi, kteří hledají v Evropské unii práci. Lidé, kteří utíkají před před válkou a krizemi mají právo na ochranu. Samozřejmě, že tady eh, je to nedotknutelné právo. Musíme se vrátit také k otázce toho přesidlování těch příjemců mezinárodní ochrany. Ve chvíli, kdy chceme opravdu sdílet eh, hodnoty, tak musíme sdílet hodnoty, ale zároveň také zodpovědnost. Musíme také zlepšit právní rámec. To znamená, že ten rámec eh, pro přesídlování musí být dobře fungující a silný tak, aby lidé nadále nemuseli čelit takovýmto složitým situacím. Samozřejmě, že tady i mezi našimi občany existují určité úzkosti a obavy z nebezpečnosti a politikové na to musí reagovat, musí to respektovat z dlouhodobého hlediska se musíme podívat na ty hlavní kořeny a příčiny této krize. Samozřejmě, že tady se potřebujeme eh, k tomu nějakým způsobem eh, postavit. Samozřejmě, že to bude nějakou dobu eh, trvat. Ale musíme se i k integraci postavit jiným způsobem. To znamená, ano, samozřejmě, všichni ti, kteří na to mají právo, si musí eh, zasloužit, tedy mají naší ochranu, ale zároveň musíme také vycházet z respektu. Tak, tady nevím, jestli jste si všimli, že na obrazovce máme časomíru, tak jenom abyste věděli tedy, jak dlouho hovoříte, takže snažte se opravdu to všechno eh, omezit na dvě minuty. Paní Kienge, SAD, Itálie. Takže eh, samozřejmě jde o ten holistický přístup, jak jsme o něm již hovořili, prosím. Děkuji, pane předsedo Moraesi. Já chci poděkovat hostům, eh, kteří hovořili přede mnou a kteří hovořili eh, o obsahu o tohoto paktu o uprchlících. Jak řekl pan předseda, globální pakty jsou příležitosti, historickou příležitosti, abychom eh, splnili mm, cíle eh, na mezinárodní úrovni. Je to cíl mobility v podstatě, mobility ve všech aspektech, protože mm, tyto dva pakty jsou propojeny. Nezapomínejme, že Mm, efektivní realizace těchto paktů posílí e, cíle toho druhého paktu. Mezinárodní migrace má řadu průřezových aspektů, to znamená globální řešení a přístup, e, integrovaný přístup, koherentní, ale e, pro země by to měla být příležitost vlastně a to je, v tom je ta zásluha globálního paktu. Řešit tedy migraci a zde eh, i eh, hovoří o odpovědnosti, sdílené odpovědnosti založené na solidaritě, aby to je v podstatě i hlavní bod holistického přístupu k migraci, tak jak jsme to odsouhlasili, v, v rezoluci, protože zde to je imperativ, eh, protože Eh, ty země, které nejvíce přijímají uprchlíků, představují nejchudší země na světě. Často tento dokument ještě dále se bude muset prohloubit v rámci příštích vyjednávání. Nicméně zde jsou ústřední aspekty, které nesmíme měnit. Bezpečnost, lidská práva, důstojnost všech uprchlíků a migrantů, to je třeba respektovat. Jak řekl E, i papež především lidská práva a práva těch zranitelných, především žen a dětí. To musí být v centru našich politik a princip non-refoulement. To musí figurovat ve všech přijatých dokumentech a naše politiky musí uh, efektivně bojovat proti příčinám, především díky eh, agendy 2030, díky udržitelného rozvoje. To se děje v Kongu, v Burundi, v Sýrii mm, a eh, eh, tam OSN to definují jako lidská jatka. Takže zde na to přece musí mezinárodní společnost reagovat a globální pakty, pokud se to podaří i Eh, konečně přejdou od slov k činům, protože jinak mm, pouze zůstaneme u slov eh, a mineme tuto historickou příležitost, o které hovořil na začátku pan předseda Moraes. Děkuji. Okay, thank you. Let's now go... Děkuji. A teď zástupci národních parlamentů. Paní Sangr Zalan z Maďarska za EPP, prosím, dvě minuty. Mohl byste si prosím zapnout mikrofon? Omlouvám se. Tak prosím začněte ještě jedno. Děkuji, děkuji pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, my to vnímáme jako jako znamení vyváženosti. To znamená, že ten návrh neobsahuje pouze povinnosti, a Nýbrž také hovoří také o určitých obavách naší společnosti. To znamená, že kromě humanitárních aspektů je třeba také vnímat otázky týkající se národní bezpečnosti v souvislosti s migrační krizí. My souhlasíme s tím, že ty, ta to potenciální nebezpečí tady existuje. Existuje ve chvíli, kdy hovoříme tedy o lidech přijíždějících na naše území. Také se nám líbí tady ty aspekty, které se týkají těch externích aspektů. To znamená, um zajistit místo pro ty lidi, kteří k nám přicházejí, bezpečné místo. A poté také je třeba si uvědomit, že je třeba začít jednat už za našimi hranicemi. Dále také je třeba zajistit bezpečný proces readmise, navracení uprchlíků a v případě udělení azylu je třeba se zaměřit na otázky integrace. Eh, co se týče ochrany vnějších hranic, tak tady rozhodně se musíme podívat na zpravování hotspotů a je třeba také od sebe zcela jasně od samého začátku odlišovat žadatele o azyl a uprchlíky. V tomto textu se hovoří eh, také o osobách, které v podstatě nepotřebují primárně ochranu. Kromě toho souhlasíme s tím, že je třeba jednat efektivně a to v těch státech, které trpí touto krizí nejvíce. To znamená opět otázky integrace uprchlíků a také popírání všech snah o radikalizaci. Maďarsko samozřejmě je pro spolupráci s těmito státy. Maďarsko nechce uprchlíky primárně integrovat. My jsme zacílení spíše právě na navracení, upr- na navracení uprchlíků. Děkuji, děkuji kolegové. Těch, ty dvě minuty jsou opravdu jaksi jasně stanovené dvě minuty. To znamená, že nás opravdu jsme omezováni časem. Samozřejmě takto omezené době je skoro nemožné se tomu řádně věnovat tomuto tématu, ale všichni jste poslanci parlamentu, to znamená, že to znáte. Paní Eleny Stama taky za řecký parlament a GUE, prosím, kde máme? Paní kolegyně, máte dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji dámy a pánové. Já si myslím, že dnešní setkání je opravdu extrémně důležité. I závěry z tohoto zasedání budou velmi důležité. Pomohou nám také jako členům Národního parlamentu. To znamená, Tady máme v tuto chvíli tyto dva globální pakty o uprchlících a migraci. To jsou dohody, které musí být respektovány všemi členskými státy OSN a EU. Od roku 2015 jsme svědky největších migračních toků od druhé světové války. To znamená, tady v tuto chvíli hovoříme o reálné situaci, která vznikla nebo začala právě vypuchnutím konfliktu v Sýrii, ale hovoříme také o africkém kontinentu a e, ekonomické krizi. Toto všechno jsou e, jedny z příčin. Tady je třeba aplikovat politiky, které nějakým způsobem na to řádně odpoví. Jediným řešením je zastavit válku a ekonomické a společenské nerovnosti. To je v podstatě ten globální eh, pohled na to. Jinak to prostě nejde. To znamená, je třeba nějakým způsobem tady se tomu globálně společně postavit, tak aby reakce na to opět vycházela z z principů solidarity. To znamená, je třeba se vrátit k eh, základním smlouvám EU. Je třeba zajistit, že ty snahy budou řádně a vyváženě rozděleny mezi všechny členské státy. Samozřejmě vždy za předpokladu, že jsou respektována lidská práva. Vidíme, že tady dochází ke spožďování, eh, například i ke, ke spožďování v procesu spolusjednocení eh, rodiny. A máme tady dublinské úmluvy i ženevskou eh, úmluvu, ale my to porušujeme, protože například dublinské umluvy mm, hovoří o tom, že eh, rodiny, že spojení rodiny třeba zajistit do 6 měsíců, ale vidíme, jak dochází k uzavírání hranic ve státech, jako je například Itálie a Řecko a dokončení tohoto procesu se v podstatě stává nemožným. To znamená, toto jsou snahy s cílem redukovat tedy počet eh, příchozích. Ale Eh, dále, Evropská unie uznává Turecko jako bezpečnou třetí zemi, ale máme přece spoustu důkazů o tom, že tomu tak není. Teď my přece víme, k čemu tam dochází, vidíme, eh, k čemu dochází na řeckých eh, ostrovech. Víme, v jakých životních podmínkách tam uprchlíci žijí. Jsou to životní podmínky, které porušují základní lidská práva těchto osob. My, eh, dovolte mi prosím, pane předsedo, abych eh, skončila. My prostě potřebujeme zajistit větší solidaritu mezi členskými státy a tyto globální pakty se musí vztahovat opravdu na nás, na všechny. Kolegové, eh, víte, ve 14.15 začíná druhý blok naší zkuze, proto se snažím to všechno opravdu omezovat a nějakým způsobem řídit. Tak pokud máte nějaký lepší způsob, jak to všechno řídit, tak mi určitě dejte vědět, ale to je jediný způsob, jakým bych eh, v tuto chvíli mohl eh, pokračovat. Paní jsem teď na mě v tuto chvíli také hledí. Takže opravdu snažte se zasoustředit pouze na ty klíčové věci. Já samozřejmě neočekávám, že každý z vás nám v tuto chvíli vyjádří národní stanovisko. Tak, Tereza, prosím, dva, dvě minuty. Děkuji. Děkuji, děkuji, Claude. Já se chci zaměřit na jeden konkrétní bod. Jde o převaděče a pašeráky lidí, kteří vlastně zneužívají tyto migrační proudy k novodobému otroctví. To znamená, že to je něco, proti čemu musíme bojovat, proti tomuto novodobému otroctví, protože samozřejmě víme, jak vypadají tyto pašerácké a převaděčské sítě tedy těch obětí je opravdu velmi mnoho a co je ještě nevypočítatelné, je, jsou ty sumy, které vydělávají těto přivaděči a pašeráci. To znamená, tady hovoříme o obchodu s uprchlíky a hovoříme o obchodování eh, s lidmi. Samozřejmě, to jsou sice různé termíny, ale tady v tuto chvíli hovoříme o lidech, kteří jsou naprosto vydáni na milost eh, právě převaděčům a eh, pašerákům. A většina z eh, těchto lidí jsou ženy a dívky, které jsou sexuálně zneužívány a které jsou prodávány a přeprodávány v průběhu své cesty do Evropy. Já jsem sama byla svědkem takovýchto situací. Ono se to otevřeně neříká týká, ale dokonce dochází opravdu k takovému to sexuálnímu zneužívání a k prostituci i v těchto místech. To znamená, že tady potřebujeme opravdu eh, lepší statistické údaje, ale zároveň také potřebujeme identifikovat právě eh, tyto oběti. Musíme je lépe identifikovat, abychom je mohli i chránit. A tento způsob počítá, počínání a zneužívání lidí, to je třeba samozřejmě eh, potrestat. Nad tím se rozhodně zamýšlet musíme. Myslím si, že my jako Evropská Unie musíme zcela jasně říci, že diskriminace žen a dívek, uprchlic je něco, čemu se prostě musíme věnovat, protože musíme zabránit tomuto zneužívání a obchodování s lidmi. To znamená, je třeba se zaměřit opravdu na ty nejzranitelnější, na ty nejzranitelnější právě ženy a dívky, které jsou na útěchu. Prostě není možné, aby tyto oběti byly pro nás všechny neviditelné. Děkuji, děkuji a za národní eh, parlament Sarah Jones ze Spojeného království. Děkuji, Klody, jsem ráda, že jsem tady za uh, dolní sněmovnu a vítám uh, <clears throat> verzi 0. Spojené království má dlouhou historii, které pos, eh, poskytuje útočiště, uh, útočiště a hrálo důležitou uh, úlohu i při přípravě umluvy z 50. let. Já mám několik rychlých připomínek k, k, této, k tomuto globálnímu paktu. Uh, Eh, uprchlíci musí být součástí jednání a měly by existovat eh, specifické plány pro to, aby uprchlíci nebyli jenom předmětem, ale také aktérem tohoto procesu. Dále je třeba pokročit v oblasti slučování eh, rodin a rozšířit definici rodiny jako takovou. Tady je odkaz na straně 13 a ten odkaz je vágní a velmi krátký. A globální platforma ta je vítána, ale potřebujeme jasný harmonogram a jasný pro proces pro to, jak sdílet ty eh, odpovědnosti, opatření musí být konkrétní a silná a včasná. Eh, chápeme, a jak to bylo již eh, řečeno, že je třeba jít dále, i když se zdá, že to není možné. Zdá se mi také, že to není rodově vyvážené, zejména protože ženy mají více potíží s nedostatkem, s nepřítomností dokumentů a také potřebují bezpečnější a chráněná místa v těch jednotlivých táborech a e, centrech. A tady je třeba se na tou rodovou e, rovností zamyslet. Je e, tady třeba přemýšlet o alternativách k, místech, k místům zadržení či táborům. Nenechávat tedy tuto stávající situaci tak je. Já osobně bych řekla, že ať už bude Brexit jakýkoliv, Eh, eh, Spojené království by mělo spolupracovat více s ostatními vládami v budoucnosti, eh, nejenom v Evropě, ale po celém světě. Děkuji. Děkuji za vyjádření a děkuji za specifické připomínky k tomuto dokumentu. A nyní za mm, evropské poslance paní Ana Gomaš. Dvě minuty. My samozřejmě podpo, eh, podporujeme globální pakt, ale mělo by to být, mělo by být něco více než jenom eh, eh, kus papíru, které vlád, kdy nerespektují. A mně se nelíbí to, co se děje v evropských eh, vládách a má to mnoho co dočinění s tím, že je tady velký eh, rozkol mezi tím, co se skutečně dělá a co by se mělo dělat. My eh, víme, co by se dělat mělo a víme, že čekáme jenom na radu, aby nějak reagovala na Dublin 1 Eh, jde o humanitární víza eh, pro uprchlíky a my jsme vlastně, my tou naší politikou umožňujeme pašování lidí, protože nevytváříme bezpečnou politiku pro eh, přijímání uprchlíků. Házet jenom peníze na, nabízet peníze a doufat, že ostatní to vyřeší, to nestačí. A víme, že rozvojové země vlastně nesou největší zátěž práce s uprchlíky. Eh, těžko budeme hovořit o chartomském eh, procesu, když eh, v Chartumu právě uvalili Salima Mahmudova do, uvalili na něj vazbu. Je to vražedný režim a my předstíráme, že je naším partnerem při řešení této krize. Oni produkují daleko více problémů a to tež platí o Eritreji outsourcing, že eh, myšlenka, že můžeme toto ukládat Turecku a Libii, to je směšné. My potřebujeme, abychom volali pro, eh, po odpovědnosti, pokud jde o tu smlouvu s, tou, s Tureckem, která je nelegální, nemorální a která eh, nesmí takto pokračovat. Děkuji za na pan Bosutil za Maltu, EPP je další z národních parlamentů. Děkuji, Pane předsedo, já vítám verzi nula těchto dokumentů a domnívám se, že jsou vyvážené. Chci říci pouze jednu. Vnímám tyto globální pakty jako příležitost pro Evropskou unii ovlivnit tuto důležitou iniciativu globálně způsobem, který může změnit to, jak eh, jednotlivé země eh, eh, konají a jak konají v součinnosti v, tom, v této globální problematice problematice. Je to určitá příležitost, protože tady vzniká eh, možnost eh, zapojit jak země původu, tak země transitu při hledání řešení, která by nám měla eh, ve výsledku pomoci řešit tu situaci. Já vnímám globální pakty jako test, test naší schopnosti se sjednotit v otázce, která byla dosud eh, příčinou rozdílných názorů. Sdílení odpovědností, což je pro mne velmi důležitá otázka, protože jsem z hraničního státu z Multi. Sdílení odpovědností je pro mě klíčové. Nemůžeme si dovolit eh, vstoupit na půdu OSN rozdělení. Využijeme tento test eh, jako jinou další příležitost hovořit stejným a jedním hlasem na úrovni OSN. My jsme do dosud eh, hovořili o tomto tématu jako o problému a rozhodně na vnitrostátních úrovních. Nyní globál, na základě globálního paktu můžeme být i součástí řešení, nejenom problému a doufám, že Evropský parlament muž, bude hrát klíčovou úlohu eh, při nalézání společného stanoviska, protože je třeba, abychom toto zvládli a zvládli dobře. Děkuji, pane Busitile. Eh, měl jsem také zmínit, že jste byl mm, v minulosti poslancem Evropského parlamentu za národní parlamenty, ne, za Evropské eh, pan, parlamenty, eh, pan López Aguilar. Eh, děkuji, já budu stručný ve dvou minutách. Za prvé, my vnímáme dynamiku těchto meziparlamentních setkání a vnímáme také vzrůstající rozdílnost mezi stanovisky evropských poslanců a vnitrostátních poslanců, eh, kteří eh, argumentují ve prospěch národních států, jednotlivých států, neargumentují ve prospěch evropského příslupu a to byla to první myšlenka. A to je nefunkční a nepřijatelné, zejména s ohledem na globální pakt o uprchlících. To je pakt, který uh, volá po společném evropském přístupu, který by byl sdílen těmi, kteří mají ten evropský pohled, ale kteří mají národní pohledy, a, eh, ale eh, který by zastoupil Evropu jednotně. To za prvé. A za druhé, obě ty věci jsou propojené. Globální migrace i e, otázka uprchlíků a jejich šance e, získat legální přístup e, do Evropy. My voláme po těchto eh, legálních cestách, ale na to je potřeba nejenom stanovisko Evropského parlamentu, eh, ale také stanovisko členských států, protože Evropský soudní dvůr jasně rozhodl, že stávající předpisy evropské eh, ne nezavazují e, členské státy. Není to povinnost, aby udělovali humanitární e, víza, zatímco členské státy to mohou činit dobrovolně a k tomu byly vyzvány. A já vyzývám národní parlamenty, aby volali, aby tlačili na své vlády, aby tyto rozšířili e, možnosti legálního přístupu, včetně humanitárních víz. Děkuji. Národní pan Pérez López Ranza španěl, ze španělského parlamentu. Sí, bueno, pues... Eh, ano, děkuji. Děkuji mnohokrát velmi stručně jako zástupce země, jakou je Španělsko, třetí příjemce eh, uprchlíků a lidí bez osobní dokumentace. A jde o lidi nejen z Afriky, ale také ze Sýrie, Kolumbie a jiných států. To znamená, máme hodně eh, zkušeností, co se týče zprávy a řízení těchto žádostí. Samozřejmě máme tady umluvu z New Yorku, máme tady také zprávu z Turlína, máme tady také rámcové dokumenty, které nějakým způsobem jsou propojeny s touto migrační problematikou. Jsou to koncepty, které my považujeme za velmi důležité. Hovoříme tady hlavně o zodpovědnosti a solidárním přístupu ze strany e, zemí. Ano, bylo to už tady několikrát řečeno, jde o to se prostě angažovat, chtít. E, samozřejmě jsou to věci, které nějakým způsobem musíme řešit, ale zároveň je, se na nimi musíme zamýšlet. To znamená, že my jsme tady jako poslanci národních parlamentů a myslím si, my jako poslanci národních parlamentů se prostě nějakým způsobem musíme angažovat, musíme vyjádřit solidaritu s těmito lidmi. To, co potřebujeme, je vyváženost, vyváženost v našem, v našem jednání a počítání, protože to, co může být pro někoho opravdu přílišná zátěž, jako to, čemu teďka čelí například Španělsko, Itálie a Řecko v souvislosti s tím vysokým počtem eh, uprchlíků, no tak to prostě není eh, samozřejmě eh, všechno, ale já chci říct, že my jsme se také mnohokrát cítili opravdu opuštění, opravdu sami v našich snahách a tak to prostě nemůže být do budoucna. To znamená, musíme udělat všechno, všechno proto, aby všechny státy, a nejen eh, státy členské unie, ale hlavně tedy, to znamená všichni, všechny státy, se to musí nějakým způsobem postavit, protože jde o cyklické krize, které se opakují, ale to je prostě, je to tak, to je vše, co jsem chtěla říct. Mr. Jaček. Děkuji eh, za EKR z Polského parlamentu, prosím, zástupce. Pane předsedo, je pravda, že v tuto chvíli má tu máme co dočinění s tezí, která se samozřejmě týká života v Evropě. Hovoříme o solidaritě. My žijeme v Evropské unii a právě proto musíme nějakým způsobem na to reagovat. To, co říkáte, také s tím já souhlasím. Já tady zastupuji parlament Polska a proto bych možná tady zmínil ještě některé z těch aspektů, které zde ještě nebyly zmíněny. Uh, Chci říci, že když se podíváme například na to, co se stalo v Ugandě s uprchlíky, tak tady si myslím, že musíme vyjádřit obrovský respekt této zemi. Zároveň ale jsme si vědomi toho, že prostě je třeba něco udělat. My prostě musíme podporovat eh, ty, kteří podporují a chrání uprchlíky a proto bych byl velmi rád, kdybychom si uvědomili, jak moc je třeba podpořit ty členské státy, které jsou na té přední frontě. Je důležité, aby tato solidarita se nějakým způsobem odrážela odrážela mimo jiné také ve snaze sdílet náklady eh, této vší práce, protože velmi často jsou to právě ty státy na přední linii, který, které musí platit eh, všechny náklady. Říkal to i maďarský kolega. Ale co se týče toho azylového systému, to znamená, na jedné straně víme velmi dobře, jakým způsobem a proč je tak důležité chránit uprchlíky, ale je třeba si uvědomit také následující. Není možné, aby tato asilová ochrana vedla ke ztrátě důvěry, aby vedla k tomu, že lidé žijící u nás budou žít ve strachu. To prostě nejde. Next is Martin Hebner of the... Martin Hebner EFD. Děkuji, Pane předsedo, budu hovořit německy. V první eh, řadě bych řekl něco k formátu této schůze. Já jsem dostal eh, pozvánku. Dostal jsem pozvánku, ve kterém se hovoří o intenzivní, intenzivní výměně názorů mezi členskými státy. Tak tomu rozhodně nedochází. Dále, co se týče těch perspektiv, těch je mnoho. Tady hovoříme v první a poslední řadě o potřebách uprchlíků, ale kdo hovoří o bezpečnosti těch hostitelských zemí? Kromě těch nákladů je třeba si uvědomit, že dochází k velkému nárůstu eh, násilí, zločinů a také znásilňování žen a dívek. To chci zcela jasně zdůraznit, že i přesto, že my tady neustále zkrášlujeme ty oficiální mm, statistiky, tak například jen u nás v Bavorsku se počet znásilněných žen zvýšil o 50%. A je třeba si uvědomit, že 80% těch uprchlíků, kteří k nám přichází, jsou mladí muži, což je opravdu velké omezení pro ženy. Kromě toho máme velkou nedůvěru v to, že Evropská unie tento problém opravdu chce nějakým způsobem řešit. To znamená, je třeba také řešit ty věci na národní úrovni. My se snažíme také uh, v tuto chvíli zničit jednu z hlavních příčin celé této krize, a to je vláda paní kancelářky Merkelové. Děkuji. Next is Martin Toledano. Španělský par- eh, parlament Martin Toledano. Muchas gracias, señor. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ve chvíli, kdy chceme se řádně zabývat otázkou azylu, tak je třeba ty věci řádně rozlišovat a nesměšovat různé věci. To znamená pozornost eh, k uprchlické krizi a migraci a právem na azyl. Uprchlíka nelze vním, nebo takto. Uprchlík utíkající eh, z toho důvodu, že je u něj válka, není stejným uprchlíkem jako uprchlík, který je ekonomickým uprchlíkem. To znamená, máme na jedné straně prostě člověka, který je pronásledován z důvodu svého etnického původu či sexuální orientace, který je opravdu pronásledován. A směšovat ho s eh, ostatními uprchlíky a migranty prostě není, není i řádné. Je třeba rozlišovat. Myslím si, že by bylo velmi důležité, aby se o tom takto hovořilo také v těchto globálních paktech. Je třeba se podívat opravdu na kořeny pro následování každého jednotlivého uprchlíka. Proč jsem to uprchlík opustil svou zemi? To znamená, potřebujeme tady řádné eh, řešení či, eh, či řádné mechanismy pro řešení konfliktů. Je třeba se podívat tedy, jakým způsobem vůbec tyto krize v těch válečných eh, oblastech vznikají. A jakým způsobem tedy jsou chráněna lidská práva lidí, kteří v těchto válečných oblastech žijí. To znamená, tady nelze hovořit pouze o, o solidaritu tady na území Evropy. Je třeba hovořit o celosvětové solidaritě. Kromě toho je třeba se podívat na to, zdali je třeba trestně eh, a ekonomicky stíhat ty, kteří stojí za pronásledováním těchto uprchlíků. To znamená trestání těch, kteří vlastně nutí eh, své lidi odcházet, utíkat ze své země. Nyní pan Garkány SAD. Děkuji. Já jsem zde za norský eh, parlament a je potěšením eh, pro mne Eh, být. Migrace je eh, parčivým té, eh, tématem a v loňských volbách v Norsku byla právě téma migrace klíčovým. Platí to i o mnoha um, ostatních evropských zemí po migrační krizi. Buď uh, musíme nějakým způsobem konat. Nemůžeme nečinit nic. Pokud chceme zachovat kontrolu nad hranicemi, musíme spolupracovat. Pokud chceme eh, rovný a udržitelný asilový systém, musíme spolupracovat. Pokud chceme férovou návratovou politiku pro ty, kteří nepotřebují ochranu, potřebujeme více, eh, více straných dohod. A pokud chceme odstranit kořeny a příčiny, musíme spolupracovat. Ano, máme různé názory, ale pokud pokud nic neučiníme, bude to mít pro nás velké dopady. Potřebujeme společný férový eh, asilový systém, sdílení eh, zátěže, společnou návratovou politiku, společnou ochranu hranic. Je to pro nás společná odpovědnost. Děkuji. Děkuji. Paní Edita Fatner, Slovensko. Ďakujem, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Pre... Kolegové, předtím, než bych reagovala na toto téma, chtěla bych říci několik slov. Možná víte, že občané Slovenska se včera probudili do smutného dne. Byli dva mladí lidé, byli bestiálně zavražděni. Byla to byl to investigativní novinář a jeho snoubenka. Jsem přesvědčena, že si všichni vážíme našich svobod, zejména svobody slova a proto bych vás chtěla kolegové ujistit, že na Slovensku vyšetřování této události e, bude věnována mimořádná pozornost. Voláme e, po objasnění tohoto případu a trestům pachatelů. A nyní k té samotné eh, tématice. Slovensko se aktivně účastnilo rozhovoru o globálním eh, paktu a v rámci dalších vyjednávání doufám, že nebudou převažovat snahy eh, o to stírat rozdíly mezi kategoriemi a mig, kategoriemi migrantů. A tady hovořím o ekonomických migrantech a uprchlících zemích. Eh, chci podotknout, že Slovensko dlouhodobě podporuje zaměření se na příčiny a kořeny v těch zemích, odkud migranti pocházejí. Nesouhlasíme s tím, aby se problémy eh, těchto zemí vyvážely dál. Příčiny migrace je třeba řešit na místě, kde vznikají. Jde o v tomto případě primárně o odpovědnost zemí původu. Samozřejmě víme, že tyto země nemohou zůstat osamocené, to znamená, že nemohou být bez podpory eh, mezinárodního společenství. Proto vítám, že v eh, globálním paktu je jednoznačný text, který hovoří o odpovědnosti zemí původu řešit interní nedostatky těchto zemí v souladě s potřebami jejich vlastních obyvatel. Děkuji. And finally... Děkuji. A nakonec Lotyšsko. EPP má slovo pan Politis. Děkuji, pane předsedo. Jako člen lotyšského parlamentu, tak musím konstatovat, že oba dokumenty jsou velice dobré a já bych chtěl poděkovat všem, kteří na nich pracovali a všem řečníkům. A budu stručný, jenom bych chtěl se vyjádřit proti eh, krimskému krymskému režimu. Kremelskému režimu, který eh, potlačuje lidská práva, který vlastně poštvává členské státy proti sobě, který eh, spochybňuje eh, OSN, OBSE a vlastně je příčinou problémů i krize v Syrii, na Ukrajině. A proto já apeluji na všechny kolegy, aby potrestali ty Rusy, kteří schovávají eh, peníze v jejich bankách, kteří si tam žijí na vysoké noze a posílají děti eh, do eh, vynikajících škol. Takže apeluji i na moji vládu, aby hm, přijali seznam, magrinského seznam, aby ukázali Kremlu, že nemohou beztrestně porušovat mezinárodní dohody. Děkuji. Děkuji. Dobře, tím jsme zakončili seznam řečníků. Chci poděkovat všem za disciplínu. Víme, že to není nejsnažší eh, způsob, jak eh, předat své poselství, ale určitě bude další příležitost, eh, až bude další panel, čas běží a je, je Eh, já myslím, že vždycky je lepší, když existuje taková interakce mezi Evropským parlamentem a eh, Národním parlamentem. Já děkuji Národním parlamentu za toto úsilí. Chci poděkovat eh, panu Bačio, paní Papadopulu, paní Niete Leon a panu Volker Teregovi. Tedy děkuji za jejich projevy a za to, že se tak angažují a děkuji kolegům z EP i národních parlamentů za trpělivost. A nyní bude předsedat paní Cecilia Wikström, která je e, členkou výboru, e, výboru, před, e, výboru předsedů a ona bude teď předsedat dalšímu zasedání, takže bez přestávky začneme hned.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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Odpoledne, kolegové, přátelé, milí kolegové z národních parlamentů a z tohoto parlamentu je to pro mě potěšení předsedat druhému panelu o globálním paktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci. A především chci požádat všechny, kteří chtějí odejít, tak aby to udělali potichu a hladce. A ti, kteří chtějí zůstat, tak prosím, posaďte se a e, poslouchejte. Děkuji. Takže nyní máme to potěšení e, e, si vyslechnout ty hlavní za, zainteresované organizace. A tento panel bude probíhat takto. Zaprvé si vyslechneme facilitátory kteří vedou mezivládní vyjednávání o tématech týkajících se tohoto globálního paktu, a to je především pan velvyslanec eh, Gomez Camacho z Mexika a pan eh, eh, Lauber ze Švýcarska a mm, takže děkuji za to, že jste tak dlouho, dlouhou cestu učinili potom Jonathan Prentice a Luisa Arbour, která je zástupkyně úřadu pro migraci, a poté Eugenio Ambrosi, který je regionálním ředitelem IOM, a paní Ivančeva, paní Ivančevu, která tady není, aha, to je jiné jméno, tedy pan Simeron, který zastupuje předsednictví Bulharska a který nám přinese aktuální informace o vývoji vyjednávání na úrovni rady. A nakonec si vyslechneme eh, zástupce národních parlamentů, ale za první je to skutečně pro mě velké potěšení přivítat i Mario Ferm, která bude hovořit jakožto poslankyně švédského parlamentu a my jsme bývali před pár lety kolegyně a poté paní Konstanta Urbano de Sousa, členka portugalského parlamentu, vystoupí a po těchto příspěvcích eh, zahájíme diskuzi. Ale předtím, než skutečně zahájíme, tak eh, chci vysvětlit, že eh, dáme vždycky potom slovo dvou členům Národního parlamentu a jednomu členu Evropského parlamentu až eh, do vyčerpání seznamu řečníků, takže eh, členové národních parlamentů už vědí, co mají činit. Pokud chtějí slovo, tak by měli vyplnit formulář, požádat takto o slovo, předat sekretariátu ten vyplněný lístek a na základě tohoto se vytvoří seznam řečníků a jako obvykle kolegové z EP stačí nám, když Eh, jak si mi naznačí, že chtějí hovořit. Vězte, že v závislosti na počtu řečníků tak bude nutné omezit řečnickou dobu. Většinou řečnická doba je alespoň dvě minuty. A nyní znáte všechny ty formality a v podstatě jenom zopakujeme to, co již máme za sebou. A teď velice ráda dám slovo panu Eh, velvyslanci a stálemu zástupci Mexika při OSN v New Yorku, pan eh, Gomez Camacho. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, je to pro mě velká čest, že jste nás pozvali a vlastně, že máme tu příležitost eh, vysvětlit, o čeho se týká globální pakt, jak ten proces vypadá a jak pan velvyslanec Lauber a já jak jsme sepsali ten nulový draft, který je nyní předmětem vyjednávání. Velice stručně, za prvé, v podstatě je to skutečně poprvé, kdy migrace se dostává eh, na půdu OSN nimi dvě prátky. Je to poprvé vlastně, kdy je to skutečně kolektivní dohoda všechny členské státy OSN hm, vyjednávají globální dokument, který bude řešit jev migrace. Tak, proto jsme vytvořili takový třífázový proces. První fáze se týkala toho, že eh, my jsme eh, všechny regiony, subregiony, Eh, oslovili a zapojili do diskuze, aby jsme zjistili, jak dochází k migraci a eh, zjistili jsme, že toho skutečně o migraci víme velice málo a <clears throat> není možné řešit něco bez toho, aniž bychom to poznali. Takže mm, to je velice složité téma a proto jsme zahájili velice komplexní proces seznamování se s fakty nejprve. A e, potom dalším cílem jsou ta druhá, třetí fáze tedy, a to je, abychom e, vybudovali e, takovou půdu pro vyjednávání, to znamená půdu důvěry, nejenom tedy mezi těmito na dvěmi facilitátory mezi námi, ale mezi všemi aby ta důvěra byla na takové úrovni, abychom skutečně mohli řešit na to komplikovaná témata, která jsou velice politická, polarizující. Takže to byla první fáze, druhá fáze. No, v Mexiku, v Porto Jarte jsme se sešli a tam jsme prošli všechno, o čem jsme globálně diskutovali a na základě toho dva kofacilitátoři připravili takzvaný Zero Draft nulový návrh, což je dokument, o kterém teď se vyjednává. To je vlastně ten původní návrh globálního paktu. Jak jsme to udělali? No, pro nás to bylo velice jasné. Jediný způsob, jak můžeme řešit tento jev, je tím, že budeme řešit všechno, že pochopíme migraci nejenom v nějakém výseku, nejenom tím, že se zaměříme na jednu či druhou stránku, ne že to rozstříštíme, ale že pochopíme to a pojmeme jako jeden jev. A takže Eh, takže to byla taková 360 stupňová vize, to znamená z každého aspektu, z každého pohledu, úhlu pohledu, všechno se muselo řešit a pochopit. A uvidíte určitě ten návrh, jste již viděli, tak zjistíte přesně právě toto, že tento dokument se netýká toho, že bychom podporovali migraci nebo že bychom ji odsuzovali. Ne, tady jde o to ji vyřešit, řešit. A mm, takže tento dokument má tři, možná čtyři části. Jedna je vize. To je e, popis toho, e, o čem je globální pakt, ale také popis toho, jak je třeba nahlížet na migraci, tedy z pohledu tohoto globálního paktu. A za druhé, něco strašně také důležité, bylo Eh, vytvořit deset principů, deset zásad, mm, které eh, budou řídit celé vyjednávání, ale také i realizaci toho paktu. A tudíž ta in, mm, interpretace. A budou i podle toho se bude řídit interpretace toho paktu. Tam třeba naleznete jako soverénní právo státu, definovat vlastní imigrační politiku nebo právo, suverénní právo států rozhodovat, koho pustí na své území a koho ne a za jakých okolností. Takže to jsou takové klíčové principy jako právní stát. To je také se mm, na zásadě lidská práva, ano, a globální e, e, pakt je tedy globální úsilí a takže potom jsme vám dali 22 cílů, 22 cílů, ty nejsou nějak ty rozdělené striktně do kategorií, protože my jsme nechtěli roztříštit ten přístup. Ne, my jsme řekli, že vždycky to musíme nahlížet, na to nahlížet integrálně, globálně, takže nám šlo o to, aby těch 22 cílů se dostalo do takové sekvence, a my jsme začali tedy od samého počátku, tedy, a to jsou příčiny, příčiny migrace. Co to je? Co tlačí lidi k tomu, aby eh, mm, se stěhovali změna klimatu, dostatečný rozvoj a tak dále. A potom eh, ty pohyby, jak, jakým způsobem k tomu dochází, převaděčství, pašeráctví, tedy převaděčství a obchodování. A potom, až ta poslední fáze, když se dostanou do té hostitelské společnosti, to jsou cíle, která, které jsou orientovány na eh, akci. Ideálem globálního paktu je změnit realitu. To znamená, aby migrace byla bezpečná. Takže důvody je právě, abychom v tom přistupovali prakticky, jasně orientovali se na konkrétní akce, tak a po hm, e, tom hm, tedy e, jsme navrhli, tak jak požádali členské státy, takový e, režim revize, tedy follow-up, vyhodnocování, aby členské státy v rámci OSN nejenom měly možnost, ale povinnost mm, diskutovat o implementaci globálního kompaktu, o efektivitě globálního kompaktu a také o výzvách, eh, kterými prochází jednotlivé země. Takže seznam eh, akcí eh, Eh, je to seznam akcí samozřejmě s tím, že globální pakt není právně závazný, ale že vše se opírá o důvěru, o konsensuální charakter vyjednávání. To znamená všechny země v podstatě mm, eh, přistoupí k tomu globálnímu kompaktu a vybírají si z něj. Je, je, proto tam máme ten seznam těch cílů, aktivit. A to není eh, uzavřený taxativní výčet. nejsou jsou to návrhy, náměty, hm, kroků, které mohou ty země přijmout podle vlastních okolností, podle eh, vlastního rozsahu jevu migrace a hm, takže podle toho tedy se rozhodnou. Paní předsedkyně, to je obecný popis toho, co jsme udělali a určitě kolega Lauber to popíše ještě více do detailu, až jsem učinil já. Děkuji. You very much, Mr. Ambassador, and now Mr. Lauber. Děkuji, pane velvyslanče. A potom pan je jako další velvyslanec, který za námi dnes přijel, takže pan Lober, stálý zástupce Švýcarska při OSN, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám všem za to, že jste přišli na toto zasedání. To je pro nás vše velmi důležité, protože je mi jasné, že poslanci parlamentu hrají opravdu klíčovou roli, protože ta vyjednávání opravdu probíhají velmi často na úrovni diplomatů, ale poslanci jsou daleko více propojeni s lidmi, tedy se svými Eh, voliči a se svými občany. To znamená, eh, že tuto vyměnu názoru vnímám jako extrémně důležitou a my se velmi těšíme na všechny vaše otázky. Vždy hovoříme jedním hlasem, to znamená, že tady k návrhu tohoto dokumentu nemusíme říkat eh, více. Co se týče ale toho procesu, tak ten začal hned po Eh, odsouhlasení eh, deklarace ze New Yorku eh, v září v roce 2016. To znamená, že tady jde v podstatě o posílení té, tohoto prohlášení, o rozšíření tohoto dokumentu. Stejně jak říkal můj kolega, šlo nám o to mít daleko konkrétnější, přesnější dokument, který v podstatě nějakým způsobem nastínuje možnosti další cesty, to znamená, jakým směrem směřovat, co Eh, dělat a jak zajistit opravdu správné a bezpečné řízení těchto migračních eh, toků. V tuto chvíli ještě stále vyjednáváme tento první návrh, takzvaný Zero Draft, jsme předložili 5. října a jsme velmi rádi, že doposavaté reakce na tento dokument byly velmi pozitivní. To znamená, první reakce na to eh, jsou většinou eh, takové, že je to dokument vyvážený. Jde nám samozřejmě ale o to, abychom pokud možno všichni byli na stejné lodi. To znamená, aby tento dokument opravdu pokrýval všechno to, co pokrývat eh, musí, aby, to, aby tam nechyběl žádný důležitý aspekt. Vyjednávání začal minulý týden v New Yorku a od tohoto dne až do července v podstatě každý každý měsíc počítáme eh, s několika koly, několika denních vyjednávání. Po prvním kole, které už proběhlo, můžeme říci, že, člen, že státy, které účastnící se těchto vyjednávání jsou opravdu zaangažované. Myslím si, že v tuto chvíli už eh, více víme o tom, kde je třeba ještě ten text doplnit, rozpracovat. To znamená, že nám jde o to eh, získat ještě zpětnou vazbu od jednotlivých států. Za dva týdny budeme pokračovat s druhým eh, vyjednávacím kolem a budeme se hodně zaměřovat eh, na to, abychom zjistili, kam až chtějí členské státy při vytváření tohoto nového rámce dojít. To znamená, jde samozřejmě o to vytvořit ten řádný rámec, který ale půjde ruku v ruce také s nějakými aktivitami in situ, to znamená s aktivitami prováděnými v reálném světě. Takže to je to, co se týče toho procesu a kromě vyjednávání nebo současně s vyjednáváními v New Yorku, je velmi důležité to, že vlastně vyjednávání o těchto tématech pokračuje na všech úrovních. To znamená jak na místní, regionální, tak eh, národní a mezinárodní. To znamená, že nám jde o to, aby se opravdu o tomto tématu hovořilo opravdu nadále a na všech úrovních. Jsme velmi rádi, že je tu tolik eh, zájemců. Děkuji, děkuji pane Lobere, vy jste k tomu dodal opravdu velmi mnoho důležitých věcí. A pan Printy za IOM, prosím, máte slovo. Já pracuji s pro OSN, i když velmi úzce spolupracuji tady s kolegou z IOM. Paní předsedkyně, pro mě je samozřejmě velkou ctí, že zde dnes eh, mohu být a že se mohu účastnit eh, takto opravdu zcela zásadní eh, debaty. Chci také vyjádřit lítost nad tím, že pan Rizabo bohužel nemohl, nebo kolegyně Rizabo bohužel nemohla přijít. Když se podíváme podstatě na titul či název dnešního setkání Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, tak já bych tady možná eh, v podstatě vás eh, vybídl k tomu, abychom se zamýšleli nad tím, jakou roli hrajete vy a jak důležitá je vaše role v celém tomto procesu. Tento globální pakt o migraci opravdu reprezentuje generační příležitost, jak maximalizovat eh, výhody migrace, a to pro všechny zúčastněné strany, a jak minimalizovat všechny eh, nevýhody. Je to v podstatě možnost, jak můžeme v podstatě řídit migraci v tuto chvíli a také do budoucna. Jakým způsobem tedy zajistit propojení aspektů demografických, environmentálních, rozvojových a tak dále. V v DNA tohoto paktu bych eh, zdůraznil asi čtyři hlavní prvky. To znamená Migrace je fenomén, který nezmizí, ne, který nezmizí a bude mít na nás v budoucnosti stále větší a větší dopady. Tato pozitivní realita by neměla v podstatě zavírat ale oči před těmi výzvami, se kterými je migrace spojena. Za třetí, je třeba maximalizovat výhody regulérní a legální migrace a je třeba se podívat efektivním způsobem na výzvy, které představuje nelegální migrace. A nakonec chci říci, že hlavním cílem globálního paktu pro, eh, bezpečné, řízen, pro bezpečnou řízenou a legální migraci je v každém případě zajistit respektování státní suverenity a individuální důstojnosti. A to je přesně to, co mám na mysli, když hovořím o paktu, který bude právně nezávazný, ale i tak bude vycházet z zásadních principů právního státu. To znamená, my potřebujeme předvídatelné nástroje pro to, abychom se mohli, abychom mohli reagovat na potřeby migrantů a komeny. Poslanci parlamentu tady samozřejmě hrají opravdu extrémně důležitou a výjimečnou e, roli, protože jsou zprostředkovateli mezi tím, co se odehrává na národní úrovni a místní a mezinárodní úrovni v některých případech v podstatě takovéto politiky si vyžadují samozřejmě podpůrné podmínky také na národní úrovni. A je jasné, že ne vždy, vždy je to jednoduché. Tady bych rád v tuto chvíli hovořil o třech věcech ve chvíli, kdy hovoříme o tom globálním kompaktu. V první řadě, ve chvíli, když hovoříme o výhodách Eh, migrace. Tak eh, samozřejmě tady nelze hovořit tak extrémně kom- konkrétně, ale je třeba ho, o, o migraci hovořit a je třeba hovořit o migraci na základě ověřených údajů a na základě faktů, protože samozřejmě víme, že jde o to zajistit opravdu ale jde opravdu o to, aby ta debata vycházela z přesných a neroztříštěných údajů. Dále, Hovořili jsme o SRSG Arbor, to znamená v, eh, v, v součinnosti s kofacilitátory je důležité zajistit, aby existoval řádný rámec pro tuto debatu. To znamená, máme tady samozřejmě ten, tu veřejnou debatu a zároveň navyšující se netolerantnost. To znamená, že se hovoří o migraci ve velmi okleštěném eh, slova smyslu. To znamená, že tady může docházet opravdu ke, ke značnému zkreslení. A za třetí máme tady kolektivní zodpovědnost. Kol- eh, kolektivní zodpovědnost za takzvanou inkluzivitu. A to je něco, co je opravdu součástí globálního paktu. Musíme hledat a maximalizovat výhody eh, mobility v současném světě pro naše státy to je v podstatě také něco, co je nedílnou součástí parlamentní demokracie. To znamená, volení úředníci či představitelé musí udělat všechno proto, aby zajistili ochranu těch, kteří jsou málo reprezentováni. To znamená, že tady hovoříme o velkém množství lidí, kteří v tuto chvíli této ochrany nepoživí. Takže pokud mi dovolíte zcela na závěr, já bych rád zdůraznil, stejně tak, jak říkal vysoký tajemník pro uprchlíky. Hovořil o tom, že v podstatě tady hovoříme o globálním paktu, který má opravdu mezinárodní charakter. To je také součástí názvu tohoto paktu, protože migrace je samozřejmě globálním eh, fenoménem. Eh, nevyhnul se, ne, nevyhýbá se žádnému kontinentu. A ve chvíli, kdy tomuto porozumíme, tak eh, samozřejmě můžeme hovořit o tom, jakým způsobem se k těmto věcem jednotlivé členské státy nebo státy staví. Musíme spolupracovat. Vy na národní, mezinárodní, místní i lokální úrovni pracujete s tím cílem, abyste posílili sebevědomí vašich občanů a také spolupráci a jejich porozumění vaše práce společně s eh, tímto globálním paktem je tou nejlepší zárukou úspěchu. Děkuji, pane Prentisi. Já se omlouvám, že jsem si vás spletla s kolegou. Ono to vychází z toho, že v tuto chvíli, v této životní fázi už je prostě třeba důležité mít ty brýle stále na nose. A v tuto chvíli vystoupí paní Eugenia Ambros, pan Eugenio Ambros, regionální ředitel pro Evropskou unii Mezinárodní organizace pro migraci. So My jsme samozřejmě všichni ze stejné rodiny, takže to je naprosto v pořádku. Ono je mm, opravdu velkou ctí pro mě a také radostí, že zde můžeme hovořit o globálním paktu o bezpečné a řízené a legální migraci. Je pro mě také ctí, že mohu být eh, s účastníkem toho stejného panelu jako moji kolegové. Bylo řečeno již mnohé. Tady máme ty dva kofacilitátory a další, eh, kteří hovořili také o procesu vzniku tohoto prvního návrhu, toho takzvaného zero draftu. To znamená, že v tuto chvíli už nemám toho moc co dodat, ale možná pár připomínek, které se týkají toho procesu samotné, samotného anebo těch hlavních eh, témat. Aha, začnu jednou připomínkou, která zde zazněla v rámci prvního bloku, v němž jeden z poslanců řekl, že nejednat prostě není řešením, protože migrace bude mít velký dopad na nás všechny. A já bych eh, toto prohlášení trošičku pozměnil tím způsobem, že řeknu, nejednat není řešením a migrace nás, eh, nám pomůže a podpoří nás pokud bude splněno několik základních eh, předpokladů a podmínek. A tady bych Eh, řekl nebo zopakoval částečně něco z toho, co už bylo i řečeno. Je třeba, abychom spolupracovali ve chvíli, kdy si uvědomíme, že migrace a řízení a zpráva migrace nemohou být něco, co bude výhradně národního charakteru, protože už ze samotné podstaty ty migrace, víme, že se jedná o přeshraniční fenomén, to znamená, je to mezinárodní, nadnárodní téma. A proto musíme spolupracovat, proto abychom dosáhli určité dohody, abychom našli nějakou společnou vizi, tak abychom byli schopni společně lépe řídit a spravovat tento fenomén. To znamená společnou vizi. A tato společná vize je potřebná i z toho důvodu, že v tuto chvíli stojíme před řadou výzev a jsou to výzvy systematického, systémového charakteru. Nejsou omezené pouze na jeden eh, region a proto musíme strukturovaně eh, pracovat. Musíme udělat všechno proto, abychom tady opravdu nacházeli dlouhodobá řešení, ne pouze řešení ad hoc. A Dále, jakým způsobem zajistit, aby nám migrace všem pomohla a podpořila nás v našich snahách? Pokud budeme spolupracovat na společné vizi a budeme zohledňovat to, že celý tento proces, který jsme tedy doposavat eh, popisovali, je eh, fenomenem, který se tady neobjevil z ničeho nic. Něco mu předcházelo. Máme tady prohlášení eh, z New Yorku, máme tady další dokumenty, které byly zmiňovány. Máme tady tento návrh, který máme k dispozici před sebou. A samozřejmě také E, závazky, které už e, na sebe vzalo mezinárodní společenství, e, ty musí pokračovat. To znamená, že v tuto chvíli už máme něco, na čem pracujeme, zhostili jsme se našich povinností a musíme v tom pokračovat. A jde o věci, které musí být také ještě implementovány. A to třetí, kdyby, je to, pokud budeme schopni pokračovat, pokud eh, budeme pokračovat v tomto vyjednávání a pokud si i nadále budeme uvědomovat, že když mluvíme o migraci, tak hovoříme o lidech, hovoříme o lidech, hovoříme o našich občanech, o lidech, které zastupujeme tady, zastupujeme na půdě OSN, ve chvíli, kdy budeme hovořit o lidech, eh, o lidech s jejich vlastními aspiracemi, cíly, eh, životy, právy, tak tento třetí prvek musí být neustále brán na zřetel. Neustále v průběhu vyjednávání, v průběhu rozprav a toho jsme se snažili doposavat drže. To znamená, že já si myslím, že pokud tedy dodržíme tyto tři předpoklady, to znamená, mm, tak to znamená, musíme být viditelní, musíme se i nadále účastnit eh, všech mezinárodních vyjednávání. Myslím, že to je něco, co globální pakt rozhodně stělesňuje. Tak eh, myslím si, že v tuto chvíli můžeme zcela jasně říci, je to, že eh, si, prostě musíme si uvědomit, že i globální pakt počítá s tím, že pokud se toho řádně soustíme, tak je migrace něčím, co nám může velmi pomoci do budoucna. Stejně jak říkal Jonathan, jakým způsobem nebo jakou roli by tady měl hrát Evropský parlament a národní parlamenty? Všichni vy jako zástupci národních parlamentů nebo Evropského parlamentu, hrajete velmi důležitou roli, ale musíte na sebe musíte na sebe vzít také velkou zodpovědnost. Zodpovědnost za to, že ten proces bude i nadále pokračovat. Vy zastupujete vaše lidi, vaše občany, vaše voliče a musíte udělat všechno pro to, aby i ty další zúčastněné orgány budou i nadále držet se svých závazků, budou přebírat zodpovědnost a budou takovým způsobem i jednat. Pouze takovým způsobem můžete zajistit, že na národní národní a mezinárodní úrovni ta um, ten komplexní charakter migrace bude chápán a bude vnímán. Tudíž vy máte zodpovědnost za to, abyste i nadále zůstali bdělými, tak abyste zajistili, že to, co se na jedné, o čem se na jedné straně rozhoduje, bude v souladu s tím, co se rozhoduje na straně druhé. To znamená, a vše musí být vyvážené. A Třetí prvek, který z mého úhlu pohledu je velmi důležitý, je to, že vy se svou zodpovědností jako zástupci občanů vlastně hrajete také zprostředkovatele mezi vašimi institucemi a lidmi. A proto je velmi důležité, abychom se velmi silně angažovali, abychom velmi často dochází v podstatě k takovému eh, eh, takové intoxikaci vlastně eh, atmosféry ve chvíli, kdy se hovoří o migraci a tom, proti tomu musíme bojovat. To znamená, že to neúplně odpovídá eh, dějinám většiny států, jejichž reprezentanti sedí v tomto sále. Takže proto říkám, opravdu vynažme, vy, se do budoucna udělat všechno pro to, abychom také připomínali případy eh, migrace ze naší historie a to opravdu nediskriminačně. To je třeba si uvědomit. To znamená, jak migrace vzniká, k čemu může vést, jakým způsobem ovlivnila naše individuální dějiny. To znamená, udělejme opravdu všechno pro to, abychom Eh, se nad tím zamysleli a abychom si uvědomili, jak velký a silný dopad má migrace na život budoucích eh, generací. Děkuji, pane Ambrosi, a děkuji eh, za to, že jste nám připomněl, že v našem DNA je opravdu to, že jsme všichni migranty. Nyní pan Simionov, který zastupuje bulharské předsednictví eh, rady a vzhledem k tomu, že hovoříme o globálním sice je to globální pakt, ale vy eh, jako předsednictví jste velmi významní vzhledem k tomu, že je potřeba přijmout tolik legislativy, která eh, směřuje právě k eh, bezpečné, řízené a legální migraci, takže předsednictví je eh, důležité a těšíme se na váš příspěvek a také na tu práci, kterou eh, za předsednictví odvete. Děkuji paní předsedající a děkuji za pozvání předsednictví Rady EU, aby se účastnilo mm, tohoto významného zasedání. Já Eh, bych nesouhlasil s tím, že by snad ta legislativa byla v tak špatném stavu. Nicméně naše úloha předsednictví je úlohou dosti eh, komplikovanou a v mnoha ohledech do obtížnou. Tak, abychom eh, našli správné řešení a správný kurz pro naší loď. Evropská unie má eh, eh, šestranou a dlouhodobou strategii založenou na partnerství a strategii a jejím cílem je eh, řešit tento globální Eh, fenomén eh, migrace, který potřebuje, jak bylo již řečeno, také globální řešení. Jako eh, důležitý hráč na mezinárodní scéně, kde Evropská unie aktivně působí při vytváření partnerství s cílem nacházet dlouhodobá udržitelná řešení pro odstranění základních příčin nelegální migrace a přitom vytváří nové nástroje, jako jsou svěřenecké fondy a Evropský investiční plán, které vedou k posílení investic a vytváření pracovních eh, s míst. Ehm, tato pozitivní zkušenost může být určitým příspěvkem EU při vytváření globálního eh, paktu eh, budoucnost tohoto globálního paktu je taková, že by mohla nastavit orientaci a e, mobilizovat energii, která by směřovala k udržitelnému e, e, přístupu. A jak bylo řečeno, je to, jsou to nejenom výzvy, ale také příležitosti. Předsednictví podporuje zásadní nasazení EU a členských států pod pokračovat v aktivním a konstruktivním vyjednávacím procesu procesu v New Yorku a dosud eh, eh, pokud probíhaly konsultační fáze, tomu tak bylo a my budeme usilovat o to, aby eh, i v budoucnosti Evropská unie hovořila jedním hlasem. Domníváme se, že Evropská unie a její členské státy mohou a jsou připraveni sdílet své pozitivní zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti migrace a to se, tyto zkušenosti se dají účinně použít pro globální pakt. Mezi naše klíčové zásady zásady EU patří ochrana lidských práv, zvláštní pozornost zranitelným skupinám a také zkušenosti s mezinárodní spolupráci. My eh, na, eh, v radě momentálně fungujeme na zpracování rámce pro vyjednávání o globálním eh, paktu a tento, který to vyjednávání probíhá v New Yorku a tady eh, při přípravě toho rámce směřujeme na následující věci. Za prvé zajištění vyváženého eh, textu založeného na zásadách New Yorkské deklarace, který bude vycházet z agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Dále eh, nám jde o zajištění principu sdílené odpovědnosti a tento princip by se měl měl řádně odrazit v různých závazcích a aktivitách tohoto paktu, zejména pokud jde o konkrétní odpovědnosti, potřeby a obavy zemí původu, tranzitu a e, cílových zemí. A třetím úkolem je zajistit, aby byly jasně nastaveny mechanismy pro implementaci, návazné kroky a e, revizi a to na, na základ, na základě stávajících existujících eh, for a za vedoucí úlohy IOM, Mezinárodní eh, organizace pro migraci. Tento proces bude dlouhodobý ale domníváme se, že jsme již dosáhli určitého pokroku v této eh, oblasti. Již tento týden za dva dny vlastně začne další kolo vyjednávání mezi členskými státy při přípravě stanoviska eh, Evropské eh, unie. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Simionova. A nyní vystoupí Marie Ferm, poslankyně švédského parlamentu, která nastíní situaci hm, v jednom ze států Evropské unie. Děkuji, já vystoupím švédsky ve švédštině. Prosíme mikrofon. Takže ještě jednou budu hovořit švédsky. Eh, dobré odpoledne, jsem ráda, že dnes odpoledne mohu hovořit a vystoupit eh, v tomto eh, no, parlamentu evropském jako zástupkyně švédského parlamentu způsob řešení eh, migrace je eh, klíčový a klíčový do budoucnosti, tedy narůstá na významu právo na azyl je mm, velmi zásadní, neboť stále větší počet osob odchází ze svých domovů a e, mnoho hlasů volá po omezení práva na azyl. E, je třeba si připomenout, proč vzniklo toto právo a je třeba se poučit z toho, proč, či připomenout si, proč vlastně eh, je požadováno. Po druhé světové válce, kdy byla snaha židovské uprchlíky rozdělovat podle kvót, to se eh, tento pokus eh, selhal a měli bychom si opakovaně připomínat, že mm, válečné konflikty či státy, které eh, eh, potlačují práva svých občanů, eh, to jsou situace, kde je právo na azyl žádoucí. Pokud by bylo toto právo zrušeno a byly by jenom kvóty, jenom mnoho málo lidí by získalo skutečnou mezinárodní ochranu a eh, osoby se eh, statusem uprchlíka by potom neměly možnost, pokud by byly mimo kvóty, se eh, neměly kam se obrátit. To byla situace po druhé světové válce a proto právo na azyl bylo zakotveno, protože bylo tady mnoho lidí, kteří byli vlastně v nejasné práv, nejasném právním postavením a to lidské utrpení, eh, které tehdy následovalo, by nemělo být eh, opakováno. Proto byla přijata úmluva o uprchlících, také eh, evropské předpisy a také vnitrostátní předpisy. Hmm, jsou tady různé důvody pro migraci. Někteří hledají jen lepší podmínky, jiní utíkají před válkou a persekucí jenom s dětmi v náručí a balíčkem základních věcí jak eh, nejlépe řešit tuto situaci. Švédsko zdůrazňuje to, že opatření a rámce, která přijímáme, musí eh, mít ohled na základní lidská práva a eh, zabývat se um, příležitostmi, které toto eh, eh, nabízí. Eh, mnoho lidí je dnes přinuceno k migraci, což je historicky vysoké číslo a Švédsko je tomu vystaveno v roce 2015 163, azylant, 163 tisíc azylantů, což bylo velmi obtížné pro úřady i občanskou společnost. No, ale společnými úsilím se podařilo jejich začátky eh, eh, rozjet. Statistiky ukazují, že je eh, jednodušší nyní získat práci pro tyto přistěhovalce. Ukazuje se, že ekonomika roste, nezaměstnanost klesá a také vzdělávání těch dětí imigrantů se zlepšuje. Potřebujeme solidaritu v těchto podmínkách po celé Evropě, tak aby lidé, kteří potřebují eh, mezinárodní ochranu, aby ji získali. Potřebujeme vytvořit přijímací podmínky, dobré přijímací podmínky eh, napříč EU a eh, podpořit ty země, které jsou našimi sousedními, kde dochází k válce. A ti, kteří potřebují přesídlení, musí se k němu dostat. Ti, kteří se účastní toho to přesídlení. To jsou dobré kroky, ale je třeba eh, je rozšiřovat, ale nelze toto použít na to, abychom zrušili jedno právo jednotlivce na azyl lidé používají různé nebezpečné cesty a využívají pa, pašeráky a my bychom měli eh, eh, postupovat tak, aby, jich, aby nebyli vystaveni tímto, aby měli legální cesty, protože jinak budou používat ty nebezpečné a nelegální cesty a přinese to jenom větší počet obětí. Eh, ve Švédsku jsme zahájili veřejné vyšetřování či mm, šetření toho, jak zlepšit legální legální přístupu a nechceme ehm, migranty ehm, nechat, aby se dostávali do rukou pašeráků ehm, lidí, je lepší, aby jejich cesta probíhala eh, eh, bezpečným, řízeným a legálním eh, způsobem. Můžeme nabídnout humanitární víza nebo krátkodobá povolení k pobytu, aby žádosti o azyl byly jednodušší. Na začátku můžeme začít v malém, ale jsou tady alternativy možné, alternativy, které berou v potaz individuální právo na azyl a neměly by být vedeny jenom úsilím zastavit uprchlíky. Ve Švédsku máme celou řadu eh, eh, legálních cest, pracovní migrace, sjednocení rodin, vzdělávací víza, humanitární víza. Těchto způsobů je mnoho. Eh, Švédsko má velmi otevřený systém, pokud jde o pracovní migraci z zemí mimo EU. I předtím přicházeli lidé za prací, ale byli v mnohem obtížnější situaci, neměli v pořádku eh, dokladu, pracovali bez povolení nebo bez přístupu k, na legální prací pracovní trh. Eh, eh, díky reformám švédské firmy rostou, jsou schopni najít zaměstnance, které by nenašli doma a to, eh, ti nelegální pracovníci jsou nyní legalizováni. Švédské firmy potřebují pro eh, pracovní eh, sílu, nejde o specializované profese či vysoce kvalifikované profese. Podmínky by měly být stejně dobré pro všechny zahraniční pracovníky jako pro švédské pracovníky. Jsou, je tady stále celá řada problémů, není dostatečný počet legálních cest, což vede k obětem na životech a vykořišťování lidí ve formě moderního otroctví lidé jsou vykořišťováni, jejich práva, lidská práva jsou pošlapávána a zejména děti a ženy, zejména nedoprovázené děti, jsou eh, zvláště ohroženou skupinou, vystavenou skupinou a je třeba tedy najít systém, který umožní lepší fungování migrace. Nezáleží na tom, zda se někdo, eh, eh, někdo vztahuje kvůli tomu, že potřebuje novou práci a nebo kvůli tomu, že byl nucen. Nyní vítám další řečnici za portugalský parlament, paní Konstanca Urbano de Sousa. Děkuji já bych začala tím, že zdůrazním význam dnešního zasedání, protože úspěch globálního paktu, který není závazným nástrojem, tento úspěch bude záviset na míře závazku, které státy na sebe vezmou při plnění těchto cílů. My jsme hovořili o migraci již hodně, ale je třeba ji zasadit do určitého kontextu. Ehm, mezinárodní eh, migrace 3 a 2,5 podle údajů IOM jsou jenom jsou ti, kteří jsou migranti, čili velký počet eh, obyvatel eh, eh, světa nejsou migranti a migrace existuje od prvopočátku lidstva a jeho historie a zaznamenali jsme Um, siln, období silné, slabé migrace. Nicméně nyní vidíme komplikovanější obrázek, různé vnímání eh, migrace a toto změněné vnímání je klíčovým eh, problémem. Eh, na místo pozitivního pohledu se často setkáváme s tím, že migrace je nazírána jako hrozba. Když se podíváme o dvě desetiletí zpátky, kdy se hovořilo o nelegální eh, migraci související s vysokou trestnou eh, činností, eh, ale a z toho vedly určité obavy, eh, a které vy, obavy mezi obyvatelstvem, na kterých, z kterých těží populistická eh, hnutí. Eh, migrace jako taková je přirozeným fenoménem a globální pakt by měl být námi nazírán jako jedinečná příležitost ukončit toto, eh, tento strach a toto vnímání, eh, prolomit tento začarovaný kruh, kdy eh, se hovoří o nelegální, nezákonné migraci a otvírání legálních cest, tak abychom vlastně mm, různým kriminálním gangům zabránili z toho těžit. Je to mm, jedinečná příležitost vyřešit eh, paradox globalizace, který eh, nastal na eh, vidíme na jedné straně větší liberalizaci a internacionalizaci při pohybu kapitálu zboží a služeb, ale ne, eh, jakmile mluvíme o lidech, ta logika, která je platí u jiných forem pohybu, tato logika se nevztahuje na volný pohyb eh, lidí. Migrace je nadnárodním fenoménem svojí vlastní povahou a přesto podléhá eh, vnitrostátním pravidlům která jsou víceméně přísná v různých zemích, různě přísná v různých zemích, ale ta logika je stejná. Snaha omezit, zabránit, zachovat stávající integritu jednotlivých států, obhájit eh, tu poslední baštu národní eh, suverenity. Globální pakt by měl být příležitostí uvědomit si to, že že se nám nikdy nepodaří zadržet holýma rukama příliv, stejně tak jako se nám nepodaří zabránit migračním eh, tokům výstavbou, stavbou zdí. Musíme být aktivní, spolupracovat a při řešení toho, co migrace dnes eh, eh, při, představuje. Dvě krátké poznámky je klíčové, abychom se zaměřili na eh, jed, práva jednotlivců, eh, eh, osob, lidských osob. To by mělo být klíčové. Jaký je rozdíl mezi občanem a jiným člověkem, který není občan. To je jenom hranice. Stejná osoba se může stát cizincem někde jinde, v jiné zemi. Je to pořád jenom člověk. Migrace musí být nazírána jako společná výzva sdílená všemi členskými státy. A migrace je zdrojem možné prosperity a zbývá mi jenom pár eh, okamžiků. A tady mám čtyři konkrétní aspekty. Je třeba bojovat proti kriminálním skupinám. To musí být průběžná priorita každého. Boj proti trestné činnosti. Nesmíme ignorovat, že eh, je potřeba provádět kontrolu Eh, při přechodu hranic, abychom zastavili tyto kriminální gangy, nicméně nepodaří se to nikdy stoprocentně. Dále potřebujeme nacházet eh, legální cesty migrace, jenom tak se nám podaří podrít eh, aktivity kriminálních skupin a podpořit a zajistit bezpečnost života. Právě proto, že neexistují legální cesty, eh, obracejí se lidé na eh, nelegální kriminální skupiny eh, a vlastně tím my sami tento lukrativní biznis posilujeme, který ty ze zoufalství. Hmm, je to globální trh, který funguje na základě mm, nabídky a poptávky. Je třeba zajistit, aby evropské země věděli, že ta krize, která je čeká v následujících letech, není migrační krize, ale je to demografická krize. To je ta skutečná krize demografické, stárnoucí obyvatelstvo, um, klesající počet obyvatel, to je uh, uh, překážka pro naši udržitelnost a naše sociální systémy. A migrace naopak představuje vynikající příležitost a proto, abychom zajistili ekonomický uh, růst a abychom Mm, podpořili eh, tou migrací to, co potřebujeme do budoucnosti. Migranti sami nepůsobí nejistotu. To jsou ty eh, eh, kriminální skupiny. Ty jsou vlastně skutečnou hrozbou. Investice do integračních politik. To je třetí prioritní oblast. Migranti nezbytně sebou přináší změnu do našich společností, jako, jakou představuje jakákoliv transformace, která nějakým způsobem destabilizuje. A proto je potřeba mít efektivní politiky integrace, které se zaměří nejenom na ty, které vítáme, ale uh, Eh, i na osoby v těch hostitelských komunitách, tam, kde je přijmou, aby se společnost připravila na změnu, předpokládají, abychom předem zmírnili nějaké možné tenze etnické či jiné. A konečně nemůžeme eh, k nám pozvat každého migranta, každého zájemce. Eh, musí zde být právo zůstat ve své vlastní zemi. To, to právo musí být zaručeno a tato, toto by ale měla být volba, nikoli uh, povinnost. Lidé by měli mít možnost této volby politiky migrační musí tudíž jít ruku v ruce s politikami, které bojují proti eh, vlastním příčinám migrace. A když se podíváme do historie, vidíme stejné důvody, nejistota, války, konflikty, pos, eh, pošlapávání základních práv a také chudoba. To jsou ty základní příčiny Eh, které musí být řešeny a my musíme tedy transformovat naše vnější politiky, být v nich ambiciozní a také přísní při řešení konfliktních situací. Jsou to politiky, které by měly být efektivnější a souvisejí s našimi interními eh, zemědělskými obchodními politikami Eh, tak, aby ty méně rozvinuté země měly šanci na skutečný vlastní eh, rozvoj a eh, aby skutečně tam vznikly takové podmínky, aby jejich vlastní obyvatelstvo v těchto zemích chtělo zůstat. Je tedy třeba se Mm, méně zaměřit na kontrolu na hranicích, ochranu hranic, to není efektivní způsob, jak řešit eh, eh, výzvy eh, migrace. lidé musí mít přiměřené příležitosti, přiměřené šance najít lepší život někde jinde a pokud takové vyhlídky existují, takov lidé za nimi půjdou. Nesnažme se tedy holýma rukama zastavit. Děkuji všem řečníkům za zajímavá vystoupení a děkuji za to, že jste nás velmi svými eh, vyjádřeními zaujali a nyní dávám prostor na vystoupení z pléna a poprosím, abyste se omezili na dvě minuty. Začneme eh, vystoupením paní Valenciano za, ze, za Španělsko sto, za, a je to eh, poslankyně tohoto parlamentu. Yo quiero, en primer lugar... Děkuji. Za prvé chci zdůraznit význam tohoto setkání, protože přítomnost národních parlamentů a koordinace eh, jejich s Evropským parlamentem hrají zásadní roli v našem úkolu, eh, to znamená mít globální pakt migrace. Tento parlament a socialistická frakce byla velice kritická a nejenom vůči politice EU, jako vůči politikám evropských e, států v oblasti migrace a uprchlíků. A je užitečné, abychom zde měli národní parlamenty, protože je třeba především vyvíjet tlaky v národních státech více než tady. A téměř všichni zde řekli to tež. To je kritická záležitost pro EU, která určitě bude určovat náš osud v příštích letech. A možná ten diskurs migrace v podstatě to mm, e, velice na, jak si jde ruku v ruce s nárůstem xenofobie, rasismu a podobně v našich státech. To znamená, ten jev migrace se zneužívá v některých případech eh, kvůli eh, partikulárním zájmům určitých politických stran a v jiných případech v podstatě je třeba říci, že mm, se snaží vlastně otrávit, eh, intoxikovat i ty ostatní a vlastně populismus takto je takový nakažlivý a dostává se tedy i do těch ostatních stran, které je normálně by tyto politiky odmítali. Tady eh, jde o to, abychom měli globální pakt eh, a abychom jaksi eh, se snažili se na to podívat z širšího pohledu a jak by Evropa měla do budoucna přispět k jiné organizaci našeho světa, abychom tedy Eh, byli skutečně solidární s těmito lidmi. Já mám jenom dvě otázky na naše panelisty. Ano, na zaprvé bych ráda věděla v případě zástupce rady, zdali budeme mm, mít nějakou společnou roli Evropskou, Evropské unie, která bude zastupovat nás v OSN, tak abychom my jako Evropská unie měli společnou pozici a snažili se tak eh, mm, eh, ovlivňovat ty různé názory. A za druhé máme nějaký mechanismus follow-up, eh, pokud je o tento pakt a mm, zdali Mezinárodní organizace pro migraci bude právě tímto nástrojem, který bude realizovat follow-up, tedy to, jak se realizují ty přijaté dohody. Děkuji a chci vás upozornit na fakt, že my zde v parlamentu 5. dubna minulého roku my jsme předložili do pléna rezoluci o e, migračních a e, migračních tocích a a byla to zpráva pro externí službu a tato rezoluce, tu se psali tuto rezoluci dva zpravodajové paní Valenciano a pan Dias de Mera, takže Seznamte se s tímto dokumentem, protože užitečný i aktuální. Byl přijat v minulém roce a apeluje na to, že je třeba posílit eh, politikou eh, koherentnost naší politiky a externí politiky migrace a azylu. A také bych ráda dala nyní slovo paní eh, Nismataky z Řecka. A prosím, respektujte dvě minuty maximálně. Mm, děkuji. Děkuji, děkuji. Jste. Mm, máme tedy mm, globální kompakt a především bychom se měli zaměřit eh, na uprchlíky bez ohledu na eh, eh, status i samozřejmě Eh, i když členské státy mohou mít eh, různý pohled na multikulturalismus, eh, ano. A je třeba zajistit rovný přístup ke službám, ke spravedlnosti a také i poskytovat rady uprchlíkům v jejich jazyce i bezpečné prostředí pro děti, pro dospělé, pro lidi s handicapem a měli bychom podporovat mladé lidi, tak aby měli přístup k práci a vzdělávání. Dámy a pánové v Řecku, mm, které eh, jak si řeší velkou migrační krizi a velké migrační vlny, tak my tady máme velice zajímavý úspěch vzdělávání dětí migrantů a e, lidem i bez dokladů umožňujeme, aby pracovali legálně a vlastně mm, tak e, v podstatě mají přímý přístup i ke systému zdravotnictví a také se snažíme mm, mm, e, uprchlíky a migranty takto i dostat na e, úřady práce. Mm, takže e, aby se mohli integrovat. Takže mm, i mm, my takto máme podporu i místních lokálních úřadů a doufáme, že takto se nám podaří je integrovat. Děkuji. Aha, já se omluvám, že jsem mluvila déle. Pan Lapesaran ze španělského senátu má slovo. Děkuji, děkuji. Omlouvám se, paní předsedkyně. Já jako zástupce země, jako je Španělsko, bych rád tady řekl jednu věc. My si myslíme, že mezinárodní dohody, globální pakty jsou velmi důležité. Ano, migrace musí být eh, řízená a bezpečná. Nicméně, pár věcí, které z mého úhlu pohledu jsou důležité. Jde o to, jakým způsobem kontrolovat tuto řízenou bezpečnou migraci, hlavně v souvislosti se zahraniční politikou. To znamená co to je vlastně zahraniční politika Evropské unie a USA eh, v souvislosti s migračními toky? No hlavně politika spolupráce, to znamená politika spolupráce velkých mocností musí vycházet rozhodně z předpokladu Eh, spolupráce v oblasti migrační, protože samozřejmě vidíme také, jak spolupracují různé africké státy. Nicméně nevíme, do jaké míry je tato spolupráce i na poli migračním. Za druhé, otázka týkající se hranic. My ve Španělsku jsme se hodně zaměřili na otázky hraniční a pohraniční, což je v podstatě know-how a znalosti, ze kterých hodně těžíme ve chvíli, kdy vyjednáváme s našimi eh, zahraničními partnery. A eh, vytváříme například různé společné výzkumné skupiny, vyšetřovací skupiny. A poté samozřejmě obchod pro, nebo boj proti nelegální migraci. To je samozřejmě extrémně za, eh, zásadní. Europol, Eurojust, dále další úřady vyšetřující trestnou činnost. To jsou orgány, které musí lépe spolupracovat. To znamená, že to jsou ty transponující úřady, úřady zodpovědné za implementaci a jsou zcela zásadní. My souhlasíme s tím, že je třeba najít tady lepší vyváženost, je třeba nějakým eh, způsobem také otevřít se migraci, ale za předpokladu, že budeme schopni ukontrolovat ty otázky, které jsem zmínila. Děkuji. Děkuji. A děkuji. A teď bude hovořit pan López Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád obrátil na všechny panelisty, protože všichni, všichni uvedli jednu důležitou věc. Hovoříme tady o globálním fenoménu. To není pouze jedna epizoda, to je prostě fenomén doby, ale není to krize, je to věc, která tady vždy byla, ale v tuto chvíli nebyla eh, globálního charakteru, protože tady všude, všude, všechno je v tuto chvíli už globální, žijeme v eh, době globalizace a proto nějak musíme eh, řádným způsobem eh, na tuto výzvu odpovědět. A proto jsem také hovořil o provázenosti těchto dvou. To znamená podívat se na globální kompakt, který vlastně z praktického hlediska znamená změnit v podstatě ty negativé negativní perspektivy, o kterých tady v souvislosti s migrační krizí hovoříme. To znamená hovořit také o regulární, regulární či neregulární migraci, ale přece neexistují žádné regulární cesty pro migranty. To znamená, že všichni migranti jsou eh, do určité míry neregulérní. To znamená, že tady jsou samozřejmě lidé, kteří se snaží udělat všechno pro to, aby to všechno bylo ještě eh, nelegální. To znamená, to je přesně to, o co to tady jde. To znamená, je třeba se podívat na tu interní a externí dimenzi, která, které se vyřeší pouze ve chvíli, kdy otevřete nějaké legální cesty, tak aby národní legislativa byla schopna vydávat něco takového, jako jsou humanitární víza na nějakém jasném právním základě. Děkuji, paní předsedkyně, to je to, co jsem chtěla říct. Děkuji. Pan Martin Toledano. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Také hovořím za Španělsko. O co jde? Jde o to podpořit bezpečnou, řízenou a bezpečnou migraci. Co to znamená? Co to znamená? Legální migraci, ne nelegální migraci pod, podporovat takovýto proces je, myslím, rozumné, protože naše státy trpí demografickou krizí. To znamená, že my budeme potřebovat lidi, kteří k nám přijdou pracovat. A pokud tedy k nám budou moci přicházet legální cestou a společnost to přijme, tak budeme zároveň také bojovat proti radikálnímu populismu, který těží ze strachu z cizinců a také vede k otravování, k otravě politického vzduší. Solidarita v Evropské unii musí mít zcela zásadní a silný základ. Musí existovat všude, ve všech státech, ne pouze v těch hostitelských státech nebo ve státech příjemcích. Je důležité, aby tady existoval nějaký systém při rozdělování migrantů mezi členskými státy, tak abychom všichni byli solidární abychom si uvědomili, že v mnohých státech podstatě hovoříme o, nebo u mnohých států hovoříme jako o státech vstupních, jako je například Španělsko, Itálie, Řecko, to znamená přes tyto státy migranti na území Evropské unie vstupují. Eh, velmi mnoho lidí k nám směřuje z ekonomických eh, důvodů a je třeba tedy udělat všechno pro to, abychom podepsali Eh, umluvy o vývoji, ale také dohody o readmisích státních eh, příslušníků, ale také umožnit eh, trestní stíhání těch, kteří zneužívají tuto krizi ve svůj prospěch. A tady mám na mysli převaděčské a pašerátké mafie. Děkuji. Děkuji. Pan Tron z Německa. Paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych tady rád zmínil nebo hovořil o našem věcném stanovisku za Bundestag. Samozřejmě migrace je celosvětovým problémem, proto my také vítáme, že se tohoto tématu zhostila i OSN a to v rámci této společné analýzy, kterou tady v tuto chvíli provádíme. Jsem velmi rád tedy, že tady o tom hovoříme a chci říci, že Německo rozhodně chce i nadále být konstruktivním a spolehlivým partnerem v této debatě, v rámci ní se snažíme najít nějaké řešení. Hovořili jsme o tom zcela jasně už i v posledních letech od roku 2015. Eh, myslím si, že zcela jasně dokazujeme, že jsme těmi, kteří se chtějí podílet na eh, řešení, že jsme eh, solidární, i když to u nás na politické scéně vedlo také k různým negativním dopadům. Pan Princis už o tom hovořil. Hovořil také o tom, že v, té, v rámci této debaty musíme být i trošičku obezřetnější, opatrnější a jsem jsem velmi rád, že to zmínil, protože samozřejmě to může vést právě k těm eh, ksenofobním, ksenofobním postojům. Je samozřejmě v našem zájmu, abychom se věnovali tématu, jakým je mimo jiné azyl. Musíme zajistit, že ta zátěž, která s tím souvisí, bude přerozdělována vyváženým způsobem. To znamená, že Myslím si, že je v každém případě důležité si uvědomit, že pro nás eh, v Unii v rámci CDU tedy je také zcela zásadní, aby ta debata i nadále pokračovala nejen tedy na naší úrovni jako CDU, ale také na úrovni národní a evropské. Já vám děkuji. Děkuji, děkujeme vám. Paní Gomez, prosím. Tak, to, co říkala paní Konstance Sousa, já mohu říci, že ona není pouze poslankyní, ale ona byla i ministriní pro vnitřní záležitosti. To znamená, že ona přesně ví, eh, co říká, když říká, že vítr rukama nezastavíme, když ví, eh, nebo když hovoří také o hraničních eh, kontrolách a tak dále. Jde o zprávu a řízení hranic kolektivním způsobem, abychom si uvědomili, že musíme hrát tu vůči roli na celosvětové úrovni. Potřebujeme k tomu přistupovat pozitivně. Samozřejmě potřebujeme migranty, protože čelíme velkému demografickému problému na území EU a proto Jde o to, abychom nadále nepřiživovali ty eh, kriminálníky, kteří zneužívají eh, migranty na jejich útěku či cestě do Evropy či na cestě eh, za azylem. A my máme přece, víme, jakým způsobem pro ně, proti něm bojovat, ale eh, ve spoustě státech je to úplně mimo kontrolu. A já proto vyzývám, abyste se tam opravdu jeli podívat. Jděte se podívat do různých členských Eh, států a podívejte se, jak oni vydávají ty tak, ta takzvaná zlatá víza, ty VIP víza, jak ohrožují bezpečnost šengenského prostoru a jak v podstatě eh, prostituují naší státní eh, příslušnost, jak zneužívají tento systém, jak vlastně vůbec nepomáhají ničemu, jak jsou skorumpovaní to je přesně to, čemu říkáme praní špinavých peněz, to je něco, čemu nemůžeme přihlížet. My musíme řídit a zpravovat migraci pro ty, kteří chtějí zlepšit svůj e, životní standard prostřednictvím práce. A to je přesně to, k čemu musíme přistoupit kolektivně a nemůžeme nadále podporovat tento naprosto neuvěřitelný odporný systém zlatých víz. A, ah, konečně někdo zareagoval. Pan Šejner Zálan. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Milí kolegové, já bych rád předeslal, že v tuto chvíli hovoříme o migrantech v souvislosti s tímto globálním paktem. To znamená, nehovoříme o uprchlících, kteří spadají pod ženevskou úmluvu tady ty pozitivní dopady migrace se tady opravdu přeceňují v tomto dokumentu. Myslím si, že ten text je úplně mimo realitu a neupozorňuje na, na věci nebo na, na tu skutečnou situaci v mnohých členských e, státech. Vůbec se tady nezmiňují ty komplexní sociální problémy. A Maďarsko e, nesouhlasí s následujícími body globálního paktu. Ano, samozřejmě vnímat migraci jako a priori pozitivní, to znamená, že je třeba vytvořit bezpečné a legální cesty, po něž k nám mohou migranti přijít. Nesouhlasíme ani s tím, jak se tady píše, že všichni členské státy jsou povinováni podpořit migranty, anebo když bych to citoval, to znamená, každý členský stát se musí zavázat k tomu, že vlastně odstraní ty Eh, fyzické nebo právní překážky migraci. A nebo se tady hovoří o tom, že jak je, je třeba zajistit bezpečné e, řízené a legální řízení e, migrace. Hovoří se tady tady také o tom, že je třeba e, vlastně odstranit v první řadě příčiny e, Eh, migraci a že samozřejmě členský já si myslím, že členské státy mají svou suveri, mají právo na to suverénně rozhodovat o tom, kdo může vstoupit na jejich území a kdo ne. Já si myslím, že tady mám ještě poslední požadavek o slovo, jestli se nemýlím. A výborně. A tím je paní Edita Funtner ze Slovenska. Děkuji velmi pěkně za slovo. Já jsem nechtěla vystoupit původně, ale tato debata se dostala do takových, to, do takových deman, dimenzí, že, že jsem nemohla nevystoupit. Mně se to asi všechno zdá. Teď vidíme, jak ty povinné kvóty v Evropské unii nefungují a teď zase poslouchám mm, nebo naslouchám různým eh, reakcím. A to je opravdu neuvěřitelné. Já mohu hovořit za Slovenskou republiku. Slovenská eh, republika umí eh, nedostatky na pracovním trhu řešit i prostředním migrace. Ano, ale my jsme se sami rozhodli, odkud tyto pracovníky chceme přijímat. A jsou to státy, které jsou v Evropě. Bulharsko, Ukrajina, je to Srbsko. A i tato migrace poukázala na ty stránky, u níž hovoříme o kulturních religiozních, jak, si i migrace z těchto států vedla k určitým rozepřím na poli kulturním a religiozním. To znamená, ve chvíli, kdy budou členské státy nuceny přijímat eh, nějaký povinný počet eh, utečenců či migrantů, no tak rozhodně je třeba zohlednit ty reálné zkušenosti. A já se divím, jak někteří eh, přední evropští politici reagují, když hovoří o vytěsňování určitých eh, států z toho důvodu, že si vůbec dovolují smýšlet o těchto problémech jinak. My chceme debatovat, chceme být solidární, eh, chceme být součástí těchto řešení, ale vidíme to jinak jinak, máme jiné metody a pro nás je naprosto nepochopitelné, že státy jako Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko by se měly vzdát svého členství v Evropské unii, i když jsou původními evropskými národy, v prospěch lidí, kteří nás také mohou ohrožovat. Ano, myslím si, že jste se vyjádřila zcela jasně. Myslím si, že i v rámci Evropské unie existuje určité napětí i v rámci této naší komory, i v souvislosti tedy s tímto migračním tématem. Nicméně pravda, že jsme už čelili daleko těžším a složitějším situacím. Myslím si, že jsme velmi privilegovaným územím světa. Máme 28 členských států, brzy 27 českých stá- členských států, nicméně 500 milionů milionů obyvatel s nejvyšší úrovní gramotnosti, s nejnižší e, mírou úmrtnosti, jsme vzdělaní, jsme opravdu tak privilegovaní. E, jsme, máme toho tolik, opravdu e, takové věci, u kterých většina lidí na této planetě nemůže ani si nechat zdát. Takže ve chvíli, kdy hovoříme o bezpečné, řízené a legální migraci a o řízení migrace jako takové, no tak se musíme zhostit části naší zodpovědnosti a musíme se nějakým způsobem tomu společně eh, postavit. Jeden z panelistů říkal, že to je věc, kterou nevyřeší žádný jeden stát sám o sobě, ale společně, společně budeme dostatečně silní a budeme to schopni ukontrolovat a uřídit. Já si myslím, že tato debata byla opravdu opravdu velmi zajímavá. Myslím si, že jsme si uvědomili, že stanoviska různých členských států se odlišují. Myslím si, že se nám podařilo lépe porozumět ehm, našim názorům a stanoviskům a minimálně jsme projevili i respekt vůči všem, kteří se zde vyjádřili. Takže tímto si myslím mohu ukončit tedy tento panel a můžeme předat slovo tedy paní Švice, která je místo předsedkyní výboru. Prosím, máte slovo. get everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seat. Kolegové, prosím, posaďte se, pustíme se do finální uh, fáze uh, našeho dnešního zasedání a potom budeme končit. Vím, že jsme uh, všichni unaveni a uh, pojďme tedy rychle do práce. Děkuji, zdravím vás všechny. Jak víte, čeká nás závěrečná část dnešního zasedání a předtím, než eh, zcela eh, skončíme tedy posledními eh, závěrečnými Mm, slovem a pana předsedy a mne jako místo předsedkyně dám nejdříve eh, slovo eh, eh, zástupce Evropské služby pro vnější činnost, pan Mark Giacomini, který se pro, pronese několik slov za ESVČ. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád poděkoval organizátorům za toto setkání, které následuje hned po představení verzí 0 obou paktů a zahájení jednání, vyjednávání e, oceňujeme zapojení Evropského parlamentu tohoto výboru, ale oceňujeme také zapojení vnitrostátních parlamentů v dnešní diskusi. Pouze diskuse všestraná, která bude, zapojí všechny aktéry a která bude za, e, Eh, založena na respektu ke všem eh, přístupům. Jenom tak můžeme dosáhnout paktu, který bude všestraný a pro všechny cený. Migrace je globálním eh, tématem a New Yorkská deklarace vlastně eh, byla určitým milníkem. Základním principem New Yorkské deklarace je solidarita a sdílená odpovědnost a za, uh, angažovanost. Toto jsou základní principy, které nastavují cestu směrem k globálnímu rámci uh, pro migraci jako globální a rostoucímu fenoménu. 65 milionů jsou nuceně vysídleni po celé země kouli, jsou azylanti eh, nebo vnitřně vysídlení a nebo eh, uprchlíci eh, na světě je 258 milionů migrantů, většina z nich se přesunuje nelegálním, nezákonným způsobem. Evropa je vybudovala všestranou dlouhodobou strategii založenou na solidaritě a partnerství, eh, přičemž hlavní prioritou byla záchrana životů a ochrana eh, migrantů a eh, uprchlíků, boj proti kriminalitě a vytváření legálních přístupů. Cílem bylo řešit klíčové příčiny nelegální migrace novými nástroji, například svěřeneckým fondem a Evropským investičním plánem, které se zaměřily na investice a vytváření uh, vytváření pracovních eh, eh, míst. Podařilo se nám již dosáhnout pozitivní, pozitivních výsledků a ty chceme překlopit do obou paktů. Nechceme stát stranou a jsme přesvědčeni, že všechny země, země původu, tranzitu i určení budou mít prospěch z užší mezinárodní spolupráce. První část eh, rozpravy dnešní se zaměřila na pakt o uprchlících a zde podporujeme UNHCR při vytváření eh, žádnoucích reakcí a vytváření inkluzivního procesu. Ostatní řečníci v tomto panelu zmínili, že solidarita eh, s eh, lidmi, kteří eh, jsou migranti, je klíčová. Sdílení odpovědností a respekt k lidským právům, to by mělo být základem tohoto globálního paktu o uprchlících. Je třeba zajistit vyvážený a inkluzivní pakt, který bude obsahovat konkrétní opatření a zohledňovat potřeby hostitelských zemí a zmírňovat tlak na hostitelské země. Globální pakt o migraci. Tady jsme si vyslechli názory eh, obou velvyslanců, kteří byli zprostředkovateli procesu, pana velvyslance Kamači a eh, Lodera a mm, kteří připravili také verzi 0, která je základem pro další vyjednávání, je eh, všestraná a vyvážená a opět bere v potaz všechny tři typy zemí, tedy určení tranzitu i původu a zaměřuje se na bezpečnou, řízenou a legální migraci. Zaměřuje se také na osoby zvláště zranitelné, zejména děti a zohledňuje genderové aspekty. Vítáme rozvojový aspekt a návrhy konkrétních aktivity, které by e, směřovaly k rozbití eh, kriminální činnosti. Je třeba o tomto dále diskutovat, eh, vyjasnit otázky v rámci paktu, které se týkají posílené spolupráce při řešení nelegální migrace a eh, zajištění návěru a readmise a posílit eh, přístup založený na člověku, ohledu na člověka a při respektování hodnot a eh, obav eh, společností, které jsou hostitelskými společnostmi, anebo naopak těch té komunit, které jsou v zemi původu. To zahrnuje takové otázky jako absorpční kapacita trhu nebo integrace budeme nadále hájit úlohu IOM eh, v rámci eh, procesu OSN. Partnerství a angažovanost jsou našimi hlavními zásadami a vznik nedávné pracovní skupiny k migraci v eh, Libii to je příklad toho, jak mnoho se dá dosáhnout v úzké spolupráci, při úzké spolupráci partnerů. Děkujeme jako eh, eh, SVČ eh, Evropskému parlamentu za jeho zapojení a SVČ bude nadále podporovat stávající bulharské předsednictví a bude informovat Evropský parlament o dalších aktivitách a těšíme se na březnové usnesení, které má být přijato na plenárním zasedání. Děkuji panu eh, Giacomino za zajímavý přehled eh, proběhlé eh, diskuse a doufám, že nás skutečně budete informovat. A nyní dávám slovo předce do výboru Libe panu Klódu Morásovi k závěrečnému vyjádření. Já budu velmi stručný, byl to velmi dlouhý eh, den a já chci říct jenom velmi stručně jeden či dva body. Chci poděkovat ehm, poslancům z vnitrostátních parlamentů, zejména těm, kteří zůstali až do konce zasedání. Proces globálního paktu je velmi citlivým procesem pro vnitrostátní parlamenty a její členské státy. My to velmi dobře víme. Víme, že tady je celá škála na názorů uvnitř členských států a to se dnes projevilo. To víme. Jsou tady členské státy, které jsou v jiné fázi či v jiné situaci, eh, pokud jde o tu globální krizi, ať mluvím o Řecku, ať mluvím o Švédsku či Německu. Eh, slyšeli jsme zástupce z Portugalska a také ze zemí Vysegrádu. Eh, Vyše, my o tom víme a máme tady poslance ze všech těchto zemí. Jde, abychom, jde o to, abychom však chápali hybné síly migrace a hybné um, eh, síly eh, asilové politiky. Ta eh, vychází z jednotlivých států, ale jde o to, že se nyní vyjednávají dva globální pakty a ty je třeba, těch se toho vyjednávání se třeba zúčastnit za instituce, za komisi ESVČ, za parlament a za radu, přičemž parlament je klíčovým, e, e, klíčovým e, zákonodárcem. 40 stávající legislativy, která má být přijata, se týká azylu nebo migrace. Proto s vámi musíme být v kontaktu a je dobré si vyměnit informace o globálním paktu a vyslechnout si napřímo vaše názory. Třeba, že tímto dosti obtížíme obtížným způsobem. Za druhé, eh, a měli bychom tom pokračovat, za třetí, co nás čeká nyní. Parlament připravuje usnesení na březen. Toto usnesení by mělo být tak vyvážené, jak se nám to podaří s ohledem na všechny tyto eh, názory. Libe se zabývá těmi eh, legislativními aspekty a kolegyně zmiňovala některé ty věci, které spadají pod AFET. Ehm, očekáváme něko- další zasedání ke globálnímu paktu a budeme eh, nejenom s AFETem pracovat eh, holisticky, ale také s výborem pro, pod výborem pro lidská práva. práva. Máme výměnu názoru 25. dubna a budeme eh, pracovat napříč všemi směry, aby to byl skutečně soudržný jako, jako proces ehm, Víme, že toto je téma, eh, které je klíčové pro mnoho jednotlivých zemí a pro tuto eh, instituci. To dnešní zasedání jistě nevyřešilo eh, nic zásadního, ale jsme rádi, že jste se dnes zúčastnili a, a že jsme si vyjasnili věci kolem globálního paktu. Myslím si, že je lepší, abychom jako EU byli součástí jednání o globálním paktu. Děkuji za všechny Eh, informace a vystoupení ze členských států. Mm. Děkuji tedy a prosím paní Šujici, aby uzavřela toto zasedání. Děkuji za tyto závěrečné poznámky, za poslední Eh, slova, ale nejenom za slova, také za práci výboru eh, LIBE, eh, za aktivity výboru LIBE. LIBE je výbor, kde probíhá nejvíce legislativní práce a FED jde s nimi, ruku, s nimi ruku v ruce kolegové, poslanci, dámy a pánové, myslím si, že diskuse byla důležitá nejenom kvůli významnosti procesu globálního paktu, ale také protože členské státy jsou eh, těmi hlavními hráči v rámci eh, mezivládních jednání. Eh, jak říkal Claude, je to velmi palčivé téma ve všech našich zemích. Jak zde zde dnes zaznělo, svět potřebuje evropské vedení. Abychom evropské vedení mohli globálně nabídnout, musíme být sjednocení a musíme hovořit společným jazykem. Ani jedna země, a to tady zaznělo mnohokrát, není schopna účinně řešit tento problém sama o sobě my jsme se v tomto zasedání pokusili vytvářet tuto, tento společný pohled. Budeme nadále pracovat na společných jednáních a na přípravě v druhé polovině roku. Parlament by měl být jasně slyšet a nesmíme to nechat pouze na vládách, aby řešili otázky migrace a nuceného vysídlení. My jako zástupci parlamentu musíme být angažovaní, musíme být zapojeni, chceme, aby náš hlas byl slyšet. Ehm, na závěr bych ráda poděkovala všem vystupujícím řečníkům, poslancům jednotlivých para- parlamentů za účast a děkuji za vynikající vystoupení všem. Ehm, děkuji ještě jednou a přeji vám všem příjemný večer.